Vážení zhromáždění, dámy a pánové, eh, vítám vás, dobrý den. Máme dnešek i celý zítřek na naše jednání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Máte před sebou pořad jednání, zároveň jsme i webstreamování a jazyky, do nichž se tlumočí, rovněž máte k dispozici. Máte něco k pořadu jednání? Nikoliv. V takovém případě navrhuji, abychom se rovnou pustili do našeho pořadu jednání. Máme nyní bod číslo 3. Výroční zprávy o subsidiaritě a proporcionalitě za léta 2012 a 2013. Máme tady paní Šulin jako zpravodajku a já ji neprodleně dávám slovo. Paní Šulin, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, za slono. Po. V první řadě bych ráda všem srdečně poděkovala za spolupráci. Máme tři pozměňovací návrhy, všechny jsou přijatelné. A ve vztahu k této výroční zprávě týkající se subsidiarity a proporcionality na dvě zmíněná léta, vítám iniciativu komise, aby započala veřejné konzultace eh, týkající se doporučení pro dopadové studie, eh, lépe lepší eh, právní úprava, inteligentní regulace, legislativní rámec, zlepšení vyjednávání s občanskou společností a bereme na vědomí nové politické cíle komise týkající se právních návrhů EU, snížení nákladů, maximalizace výhod pro um, občany, eh, podniky a pracovníky a zamezení zbytečně regulační zátěže. Um, rozpočtové um, instituce, které se tím mají zabývat, musí být brány v úvahu, musí brát v úvahu dopadové studie připravené komise a musí vždy umět dokázat a vyhodnotit, zda vše je v souladu s principy subsidiarity z pohledu efektivity, přidané hodnoty pro členské státy. Jsme e, trochu znepokojení skutečností, že v určitých případech jsou unijní fondy vynakládány na projekty, které nedokaz, nedosahují efektivních výsledků. Proto vybízíme komisi, aby zvážila zavedení posuzování přímo na místě u projektu, které mají zásadní místní finanční dopad. Dále opakují výzvu, kterou která se týká toho, aby jako doplněk k posouzením dopadů prováděným komisí byla s cílem podpořit navrhované právní předpisy používána vnitrostátní posouzení dopadů. To určitě pomůže a rovněž pomůže i nově vytvořená oddělení pro posuzování dopadů v parlamentu, která budou konstruktivním způsobem toto doplňovat. Vyzývám rovněž komisi, aby účetnímu dvoru navrhla, aby jeho zvláštní zprávy týkající se stíleného řízení zahrnovaly v případě potřeby kontrol subsidiat a proporcionality. Rovněž žádám komisi, aby v souladu se zásadou proporcionality zjednodušila postup předkládání žádosti o finanční prostředky aby byl tento postup efektivnější a více zaměřený na výsledky. A poslední dva body spočívají v následovných věcech. Připomínáme komisi, že patří k povinnostem parlamentu kontrolovat plnění rozpočtu EU a volat komisi k odpovědnosti za jeho zprávu. Poukazují rovněž na to, že součástí parlamentní kontroly je hledisko nákladů, které se zaměřuje na možnosti nápravy nesrovnalostí a na přecházení chybám a v neposlední řadě očekávám, že komise dosáhne součinnosti mezi rozpočtem EU, státními rozpočty a rozpočty územně správních celků a podrobí je hodnocení z hlediska dodržení zásady subsidiarity. Srdečné díky Eh, připomínáme komisi, že absolutorium eh, a ten celý postup je rovněž velice závažná věc, protože v určitých případech, kde máme určitá pracoviště komise, vůbec to nemůžeme považovat za automatické, že je to komisi známo. Máme tři pozměňující návrhy tady máme někoho, kdo by chtěl tyto návrhy uvést, případně komentovat? Nikoliv. V takovém případě se ještě zeptám paní kolegyně, kdy se bude konat hlasování, kdy se bude hlasovat? 5. května. A v právním výboru, tam ten bude hlasovat 16. a 17. června. Tedy odkládáme tento bod pořadu jednání až do hlasování. Srdečné díky. Nyní se tedy budeme zabývat bodem číslo 4, zvláštní zpráva číslo 3, děláno 2015, záruka EU pro mladé lidi, první kroky učiněny. Nyní potřebujeme zodpovědného um, člena um, dvora. Máme ho zde ve svých řadách? Já už jsem se s paní Ivanovou sešla před dveřmi, ale nevím, zda jde tedy oni. Chtěla bych vám sdělit, že eh, členové výboru pro ehm, zaměstnanost byli rovněž přizváni. Ehm, my, eh, nám je velice líto, že se přizvaní členové jiných odborných specializovaných eh, výborů ne vždy dostaví, přestože na ně sami pamatujeme. Genau. No, ja, manchem von uns wird es vor der Tür auch besser. Ano, i nám by se někdy líbívalo lépe přede dveřmi, než spíše v této místnosti, no ale co se dá dělat? Paní kolegyně Ivanovovou srdečně vítám mezi námi. Je to opravdu zvláštní zpráva. Máte ji před sebou a ještě na úvod vás prosím o pár slov. Thank you, Madam Chair. Uh, honorable members. Děkuji, paní předsedající. Vážení poslanci, děkuji za pozvání. Zejména bych ráda poděkovala paní předsedkyni za umožnění prezentace této zprávy na prvním zasedání kont po zveřejnění, které bylo od 25. března. Rovněž děkuji paní zpravodajce Kadenbachové, stínovým zpravodajům, místo předsedům, koordinátorům, vlastně všem, všem členům tohoto výboru pro rozpočtovou kontrolu, protože eh, díky tak ranému eh, umožnění prezentace této zprávy, rovněž sekretariatu děkuji ehm, znamená, že opravdu půjdeme na věc velice rychle a svižně. Nejdříve pár údajů. V roce 2014 bylo 7,5 milionu mladých Evropanů mimo vzdělávání, školení a um, práci. To jsou ti tzv. NIC a e, více než 5 e, e, jeden, a půl, jedna, jeden z pěti nemůže najít práci a jsou země s nejvyššími a údaji a tam je 7,8% v Německu, 53,4% ve Španělsku, to jsou údaje z června 2014. Ehm, eh, v roce 2012 byla vyhodnocená studie a tam odhadovala úniky například daňových příjmů a ztráty. A to bylo 153 miliard eur, čili 1,2 celounijního HDP. To hovoří samo za sebe a ukazuje rozměr výzvy, před kterou nyní v EU stojíme. A v tomto kontextu uh, se EU pustila do několika iniciativ. Jednou z nich je záruka pro mladé lidi. Jejím cílem je systematicky poskytovat mladým lidem ať už práci, další vzdělávání, eh, školení, výuční eh, programy, eh, studium. Chci prezentovat jednak auditní přístup, zjištění a doporučení, která je doprovází. Za prvé, přístup eh, v rámci auditní činnosti. Eh, s zohledněním významu této tématiky jsme se rozhodli pro celou řadu auditů v rámci účetního dvora a dnes prezentujeme pouze první vyhodnocení, které poskytne evropským politikům relevantní zpětnou vazbu, co se týče celého designu ještě než budou peněžní prostředky vynakládány. V tomto raném stádiu jsme se snažili vyhodnotit, zda komisní služby poskytly členským státům příslušnou podporu v tom, jak se celé, celý program má organizovat. A vyhodnocení komise implementačních plánů mm, jsme provedli v pěti členských státech Francie, Itálie, Itálie, Litva a Portugalsko a Audit rovněž hovoří o potenciálních rizicích v rámci realizace programu. V zájmu eh, toho stihnout vše včas, jsme eh, prezentovali nebo prezentujeme své informace eh, po uplynutí necelého roku. Máme komisní iniciativu ještě, která se jmenuje Youth Action Teams, čili akční týmy. To, je, to jsou příležitosti pro mládež a my v druhé polovině letošního roku chceme eh, provést nový audit, který se týká konkrétního provádění tohoto programu na úrovni členských států. Co jsme zjistili? Celkem jsme zjistili, že komise opravdu poskytla adekvátní a včasnou podporu členským státům k tomu, aby mohl být program příslušným způsobem nastaven a vše v souladu s doporučeními. Například eh, vodítka, jak vše dát dohromady v eh, pěti měsících. Provedla rovněž eh, komplexní vyhodnocení všech plánů a zabývala se případnými nedostatky. Nicméně nikol, vš, ne všechny všechny státy provedly revidovanou verzi svých plánů. Budoucí úspěch této iniciativy nemůžeme však eh, brát jako samozřejmost, ale ještě máme mnoho vážných zádrhelů. Máme tam tři hlavní rizika, která souvisejí s prováděním toho plánu. Jedna se týká adekvátnosti um, kvalitní nabídky, která je mladým lidem prezentována a způsob eh, podávání zpráv o výsledcích eh, v rámci programu a já se o nich eh, všech krátce zmíním. Nejdříve přiměřenost financování. Když vezmeme v úvahu rozsah nezaměstnosti mezi mládeží, jedná se o poměrně poměrně nákladné opatření a myslíme si, že se musí ještě lépe odhadnout, kolik vše má stát a odkud peníze budou proudit. Do roku 2020 to bude spolufinancováno v rozsahu 12,7 milionů eur. Tam bude jednak nezávislá iniciativa i e, fond, který se týká té Youth Guarantee Scheme, ale ještě bude třeba nalézt dodatečné zdroje financování financování a zároveň implementovat strukturální reformy, například v oblasti vyhledávání pracovních příležitostí, školení, výučních programů a studia. Zatím se zdá, že ani jeden z pěti členských států nám neposkytl komplexní informace týkající se odhadu nákladu například těch strukturálních reform. Z analýzy komise vyplývá, že 9 z 28 členských států zatím neposkytly vůbec žádné informace týkající se státního financování. Kromě toho komise neprovedla um, dopadovou studii um, před zavedením programu a máme pouze k dispozici údaje z Mezinárodní organizace práce. A tam v roce 2012 bylo uvedeno, že obecně se náklady vypo- dají vypočet na 21 miliard eur a když jsme měli těch šest členských států, kde se to eh, pokusilo odhadnout, tak tam bylo mezi půlkou procenta až jedním a půl procentem HDP. Dodatečně jsme zjistili, že nemáme dost informací, které by dokázaly nám umožnit to celkově vyhodnotit, eh, ten náklad a když potřebujeme vědět dopad iniciativy a výsledky, tak je to nezbytné. Druhé riziko. Nedostatek definice toho, co znamená kvalitní nabídka. Doporučení rady počítá s tím, že všichni mladí lidé do 25 let života dostanou kvalitní nabídku do čtyř měsíců, co se stali nezaměstnanými, případně absolvovali své vzdělání. Zatím však nevíme, oč se jedná, ani kdo by s takovou definici měl přijít přijít. Účetní dvůr považuje eh, kvalitu za velice důležitou a pokud nebudeme mít minimum nějakých parametrů, například um, náklady, eh, které musí pokrýt tomu mladému člověku, eh, v čem musí spočívat a tak dále. Nelze počítat s tím, že to automaticky situaci mladého člověka vyřeší a navíc to může vést k inkonzistentnosti v tom, jak bude tento program v různých členských státech realizován. Třetí riziko spočívá v tom, že komplexní monitorování tohoto programu Youth Guarantee Scheme je něco, na čem se stále ještě pracuje. Tedy chceme-li získat komplexní obrázek, tak musíme neustále monitorovat všechna opatření, abychom zajistili, že jsou proaktivním způsobem řízena a aby opravdu znamenaly hmatatelný rozdíl pro mladého člověka, pro jeho život. Zatím ale v designu toho programu něco takového zabudováno není. Máme nejrůznější způsoby podávání zpráv, například v rámci evropského semestru, v rámci výboru eh, pro zaměstnanost rady a nepočítá se s podáváním zprávy například Evropskému parlamentu ani hm, zmonitorování. A navíc e, není vůbec e, nic, e, co by nám dalo obecný obraz výsledku jako takového. Ani to není v rámci nařízení o společném přístupu. Ale pokud máme nějaké indikátory, tak tam ani oni nepostihnou, když by postihli ten národní aspekt, tak ten unijní aspekt nikoliv a to by mohlo vést k tomu, že zainteresované strany nebudou mít jasný přehled o tom, do jaké míry eh, program eh, záruk pro mládež situaci řeší v oblasti nezaměstnanosti. A závěrem pár slov o našich doporučeních na základě těch zjištění, o kterých jsem informovala. Máme tři doporučení, které z našeho pohledu zlepší efektivní provádění tohoto programu. První se týká poskytování finančních prostředků. Členské státy by měly přijít s jasným a celkovým přehledem opatření eh, boje s nezaměstnaností v rámci tohoto programu Youth Guarantee, tak aby mohla komise vyhodnotit jejich finanční potřeby. Druhé doporučení týká se zlepšení povahy nabídky. Komise by měla e, přijít s propagací kvalitativních atributů, které musí doprovázet všechny nabídky pro mládež. Může se přitom opírat o různé definice v rámci um, jakýchkoliv předchozích iniciativ při boji s nezaměstnaností. Třetí věc, povaha podávání zpráv. Komise by měla přijít s komplexním monitorovacím systémem tohoto programu, včetně strukturálních reform i opatření, které se týkají jednotlivců a vše by mělo být eh, reportováno nikoli pouze radě, ale i parlamentu. Doufám, paní předsedkyně, že se vám naše zpráva bude hodit, že bude užitečná a těším se na plodnou další diskusi. Děkuji za pozornost. Děkuji vám za tuto velmi eh, důležitou zprávu, protože myslím, že se týká jednoho z nejzávažnějších problémů v Evropě. Pravodajko je paní Karnbach. Já se ptám, jestli chce hned slovo. Ano, já bych tady chtěla přivítat a poděkovat eh, zástupcům účetního dvora, zejména paní Ivanové, za nesmírně důležitou zprávu a já vítám to, že eh, byla vyhotovena v tak krátké době, takže ji máme k dispozici v správný okamžik. Je to zásadní věc. Možná, že eh, v médiích to bylo znázorňováno zkresleně. Tady jde hlavně o to, jak ukázat, jak důležité je sledovat efektivnost tohoto programu na snížení nezaměstnanosti mladých a já jsem velmi ráda, že na to jsou dodatečné prostředky od komise. Dnes jsme také slyšeli, že by Eh, se považuje za nezbytných až 31 miliard euro podle Mezinárodní organizace práce na financování a teď jde o to, jak tyto finance zajistit a rozšířit ty zdroje financování na tyto programy. Další bod, o kterém se chtěla zmínit a který se objevuje také v doporučení účetního dvora, je povaha té nabídky. Chybí tady popis toho, jak by tato pracovní místa nebo tato vzdělávací místa pro mladé lidi skutečně měla vypadat, tak, aby skutečně došlo k vytvoření udržitelné přidané hodnoty pro Evropskou unii, protože to je ten cíl, který bychom rádi splnili. Eh, co ještě kromě toho potřebujeme? Je financování také z Evropského sociálního fondu. Víme, že zaměstnanost mladých je velmi komplexní problém a proto by Evropská komise měla členským státům nabídnout eh, možnost eh, se v tom lépe orientovat, takže jim pomoci se s tím se eh, seznámit tak, aby ta vytvořená pracovní místa a vzdělávací programy byly co nejvíce zaměřeny na budoucnost. Víme, že situace ve členských státech se od sebe velmi liší, takže asi Eh, není možné je zhodnotit jako celek, je potřeba vždycky připravit doporučený pro jednotlivé země nebo regiony. Komise eh, nasadila hodně zdrojů, aby tato opatření na boj proti nezaměstnanosti mladých byla mohla být účinná. A co je důležité a co říká také účetní dvůr, eh, eh, je koordinace mezi členskými státy a v rámci členských států. Tady eh, je evidentní potřeba to ještě zlepšit. A dále další věc, která se nepodařila, je to, že některé české státy, přestože mají tyto peníze k dispozici, tak je využili jenom minimálně vzhledem k nedostatečné schopnosti čerpat tyto prostředky v těch regionech, kde se nejvíce potřebují a kde ty peníze k dispozici jsou, nebyly eh, odpovídajícím způsobem čerpány a proto si to bude vyžadovat eh, spolupráci také v oblasti administrace a mm, zlepšit kapacity pro to, aby se dařilo tyto prostředky čerpat a v eh, praxi je provádět. Ani ta nejlepší garance pro mladé na papíře eh, nepovede k zaměstnání mladých, pokud se od toho nebude v praxi odvíjet nějaké eh, účinné opatření. My také víme, že v Evropské unii není kompetence pro aktivní zaměstnaneckou politiku, ale komise i parlament mohou eh, vyzývat společně členské státy k tomu, aby vypracovali plány na to, jak budou provádět tuto záruku pro mladé lidi. A dále vítám návrh komise eh, o změně eh, příslušného nařízení Evropského sociálního fondu 1304, tak, aby se mohlo zvýšit to procentní sazba až na 30 Eh, spolufinancování. Jde tedy o to, jak co nejlépe připravit opatření na straně nabídky, propojit to také s vnitropolitickými a vzdělávacími eh, politikami. To budeme muset mnohem více sledovat, takže ještě jednou chci poděkovat za dobrou spolupráci a určitě, určitě přijdou nějaké další podněty a připomínky od našich kolegů a já doufám, že výsledkem bude kvalitní zpráva, ale chtěl bych ještě poprosit své kolegy. aby měli na paměti, že by to mohl být velmi eh, praktický a účinný model, pokud se podaří to provést v praxi. A myslím, že ještě pořád je si potřeba počkat s tou kritikou, no, než se projeví eh, ty dopady. Jako poslankyně z Rakouska mohu říci, že i my to vnímáme velmi pozitivně, přestože máme nízkou míru nezaměstnanosti, mohli bychom sloužit jako vzor pro ostatní. Myslím, že je možné eh, poukázat na to, že existují úspěšné příklady v praxi a proto bych eh, chtěla vyzvat členské státy, aby čerpali tyto prostředky, aby koordinovali eh, tuto činnost a aby si vyměňovali příklady osvědčené praxe mezi sebou. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Přihlásila se další kolegyně. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já jsem si se zájmem přečetla ten pracovní materiál, který připravila paní zpravodajka. Chtěla bych jí poděkovat za její práci, chtěla jí poděkovat také za obsah, se kterým souhlasíme eh, obecně. A kromě toho souhlasím také s tím, že toto je pozitivní program a proto bychom eh, neměli být až tak kritičtí. Eh, hodně jsme eh, slyšeli kritiky na adresu Evropské unie, ale já si myslím, že tady bychom měli být schopni vysvětlit našim občanům, že to je dobrý program, který by měl vést k vytváření pracovních míst ve všech českých státech a to je na něm to dobré. A také souhlasím s paní zpravodajkou v tom, že by bylo dobře aby se uvolnily drotečné prostředky na záruku pro mladé lidi, aby se eh, to provádělo co nejlépe. Vím, že to je obtížné v době rozpočtových omezení, ale myslím si, že v tom příštím sedmletém období, nebo v tom současném sedmletém období je potřeba najít dodatečné prostředky. Také potřeba, aby Evropská komise podporovala i nadále vnitrostátní, ale také regionální a místní orgány, které mají eh, prakticky provádět eh, tento program. A také souhlasím s tím, že je potřeba pečlivě sledovat, jaké jsou výsledky implementace. Tam, kde mám určité pochybnosti, jde o povinné standardy vyplývající z evropského semestru. Tady by mě více zajímalo, jak přesně Eh, to mám chápat a jak přesně bychom eh, ten text paní zpravodajky eh, si měli vysvětlit. Rakousko samozřejmě je dobrý vzor, kterého by se měli ostatní držet a také souhlasím s prozbou paní zpravodajky, aby Evropská komise vyplácela ty částky v okamžiku, kdy to nařízení začne platit. A také si myslím, že je potřeba pracovat na zaměření eh, eh, zaměstnanské politiky, aby eh, se více zaměřovali právě na mladé lidi. Děkuji vám. Kolega Von má slovo. Děkuji. I já bych chtěl poděkovat paní Ivanové z účetního dvora a paní zpravodajce za práci, kterou tomu věnovali. Myslím, že je to velmi důležitá věc a téma nezaměstnanosti mladých Eh, je pro nás všechny klíčové téma. Když se podíváme na ty údaje, které v té zprávě jsou, tak je to obrovský eh, skandál. Když se podíváme na to, že v některých zemích nezaměstnanost mladých dosahuje 40-50%, tak je to určitě něco, s čím bychom se měli zabývat a snažit se to vyřešit. Takže já podporuji tuto iniciativu, také vítám obsah eh, jednak té zprávy účetního odbora, také Eh, text paní zpravodajky. Druhá věc je samozřejmě to financování. My jsme o tom diskutovali v loňském roce. Eh, tehdy se hovořilo o částce 21 miliard a tehdy už jsme někteří poukazovali na toho, že to no, není dostatečný objem prostředků, ale teď je eh, potřeba provádět ten program s těmi penězi, které na to byly předěleny. Já navrhuji, tedy pardon, souhlasím s těmi třemi návrhy které by měly vést k tomu, abychom mohli správně odhadnout eh, ten objem prostředků, který je eh, potřeba, eh, tak aby bylo možné s určitostí potvrdit, jestli těch dodatečných 12 miliard skutečně je potřebných. Je potřeba nabídnout mladým lidem praktické a kvalitní nabídky, protože podobných programů už v Evropě existovalo um, mnoho a ne vždycky nabízely úplně kvalitní pracovní místa nebo kvalitní vzdělávací programy. A my v Británii s tím máme také zkušenost. To mladí lidé ani příliš nevítali, když jim někdo nabídl nic kvalitního. Takže potřeba se ještě dále zaměřit na tyto programy, které již fungují ve členských státech. Chtěl bych také se ještě vrátit k tomu vydávání instrukcí nebo pokynů pro členské státy. Myslím, že eh, je tady řada <clears throat> problémů ve členských státech, eh, ta neschopnost čerpat eh, prostředky z Evropské unie a také účetní dvůr sám upozorňuje na to, že některé členské státy vykazují určitá pochybení ale já mám otázku na eh, účetní dvůr, jestli pokud v některých členských státech jsou problémy, tak je to kvůli tomu, že eh, tyto státy eh, do toho vstupovaly neochotně a neměly takový zájem o záruku pro mladé lidi, protože zpamatuju, že na začátku celého procesu například britská vláda se do toho příliš nehnala, takže se chci zeptat na to, jestli tady je určitá souvislost mezi Eh, tou nízkým, nízkým čerpáním a neochotou těch členských států, které se do toho příliš nehnaly. Kolega Novakov je další na seznamu řečníků. Děkuji. Já eh, vítám práci účetního dvora. Tato zpráva je pro nás velmi cená. Myslím, že většina z nás chce, aby eh, tento program fungoval, ale je potřeba na tom dále pracovat a na to já se těším. Musím říci, že nezaměstnanost mladých se musí řešit jak reformami, tak i investicemi. A ani jedno z toho nemůže toho cíle dosáhnout osamoceně. Nicméně Záruka potřebuje zejména podporu členských států a jakož i všech ostatních zainteresovaných stran, aby to mohlo naplnit ty cíle, které si to slibujeme. Například eh, těch agentur, které mají podporovat zaměstnanost. tak eh, je potřeba měřit pokrok. To všechno spadá do sdílených eh, kompetencí členských států a komise. Komise nabídla podporu členským státům včas, to byla technická pomoc, zejména to musíme také eh, přiznat a teď eh, je to na členských státech, ale víme, že panují velké rozdíly v rámci EU. V některých členských státech se ta záruka provádí velmi dobře, zatímco v jiných se s tím téměř nepohnulo. Doporučení pro eh, jednotlivé členské státy týkající se reform pracovního trhu a vzdělávání eh, podkopávají účinnost eh, těchto opatření. Je tady ještě jedna výzva, která by také mohla být příležitostí, a sice, že vzrůstá zátěž nebo pracovní břemeno, protože ještě pořád se musí vyřizovat předchozí eh, finanční období a už začíná nové. A proto bych navrhoval to, aby se členské státy jasně zaměřily na výsledky, ne pouze na čerpání peněz, tak aby bylo dosaženo dlouhodobých výsledků. Členské státy by měli zintenzivnit své úsilí, aby zúročili ten potenciál nabídnutých prostředků. Toto úsilí by mělo být skombinováno další pomocí od komise, aby se zaplnily mezery v implementaci v EU. Závazek členských států eh, zavést reformy při podpoře eh, dovedností a při podpoře veřejno-soukromých partnerství musí být podpořeny a kromě toho by eh, měly tyto prostředky na podporu zaměstnanosti mladých měly se zaměřovat na součinnost s dalšími iniciativami a s Evropským sociálním fondem. Jinými slovy, české státy by měly jasně vyslovit eh, závazek, že budou spolufinancovat eh, projekty v rámci této iniciativy. A dále Členské státy by se měly postarat o to, aby místní a regionální úřady měly dostatečné kapacity pro to, aby mohly provádět tato opatření. Evropská komise nemá žádný právní základ, jak by mohla ovlivňovat činnost místních orgánů při provádění záruky. Členské státy by také měly brát v úvahu už stávající příklady osvědčené praxe A komise by měla zajistit, aby takto financované projekty na podporu zaměstnanosti mladých měly potenciál dosáhnout eh, udržitelné předané hodnoty, tedy aby nedocházelo pouze k krátkodobým eh, statisticky zaměřeným projektům. Dále do vytvoření eh, souboru ukazatelů pro měření úspěchu, aby bylo možné monitorovat změny a statut těch osob, které eh, získaly podporu. A v neposlední řadě komise v zprávě o provádění záruky v roce 2016 by měla zohlednit také informace účetního dvora. Měla by se snažit odstranit slabiny celého systému, nejenom na evropské, ale i na vnitrostátní úrovni. Děkuji vám. Pan Alio má slovo. Dobrý den. Já bych také chtěl poděkovat eh, účetnímu dvoru a paní zpravodajce za eh, tuto velmi důležitou zprávu týkající se záruky pro mladé lidi a eh, odborné vzdělávání. Nicméně podobně jako účetní dvůr i já si uvědomuji, že tady přetrvávají problémy s tím, jak eh, vyhodnotit seriózním způsobem dopad této, tohoto programu. A také s tím, že se ve členských státech kumulují podobné programy bez toho, abychom znali přesně jejich výsledky. Pokud mám uvést příklad Francie, tak eh, jsou tady územní celky, které investovaly 11 miliard euro do vzdělávání mladých, do boje s nezaměstnaností mladých a před okamžikem tady byla řeč o proporčnosti a subsidiaritě a já si myslím, že by skutečně měla vzniknout eh, studie dopadů, která by se zaměřila na všechny členské státy, aby se tady sečetly všechny ty částky, které jdou na tyto účely, tedy na boj proti nezaměstnanosti mladých. A je evidentní, že eh, jsou to eh, strašné Eh, strašná čísla, 50% nezaměstnanosti ve Francii a jenom velmi nízká nezaměstnanost v Německu. Ty rozdíly jsou obrovské. Když se podíváme na skutečné potřeby eh, v oblasti vzdělávání mladých, tak je potřeba se ptát, jestli by dnes eh, skutečně nebylo dobře si udělat přehled o všech těch politikách a programech, které již existují, tak aby ty prostředky se pořád jenom nenásobily a přitom byly nevyužity, protože tak to v některých zemích skutečně vypadá. Děkuji. Kolega Bali je další na seznamu řečníků. Prezidente, ringrazio la... Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také účetnímu dvoru za prezentaci této zprávy. Je dobře se dozvědět tolik konkrétních informací Eh, řada z těch programů, minimálně v Itálii, byla eh, považována za jakousi záchranu před eh, tou nezaměstnaností mladých, která představuje obrovský problém. Ale byli jsme také svědky toho, že řada z těchto opatření potom nenaplní ta očekávání, která jsou do nich vkládána na začátku. Musíme ale už s tím něco dělat. Existují obrovské rozdíly v rámci Evropské unie, které potom mají eh, dopad eh, na situaci mladých. A některé z těch rozdílů vznikly uměle. A proto bychom měli mít skutečnou eh, hospodářskou měnovou unii, abychom řešili tyto nerovnováhy v ekonomice. A to nemáme, protože členské státy nechtějí přijmout ty kroky, které by byly nezbytné, aby se tak stalo. A proto je tady tolik eh, nezaměstnaných mladých, kteří musí odcházet do zahraničí a v důsledku toho potom my eh, čelíme stárnutí populace. Další faktor je stabilita, která může mít negativní dopad. Jde o to, že společnosti musí mít k dispozici pracovní sílu a pokud se těžko hledá, tak to zvyšuje jejich náklady a stěžuje jim to podnikání. A další příčina, nebo hlavní příčina toho systému, který nefunguje, je eh, hospodářská situace v současnosti. Máme tady fondy na boj proti dopadům globalizace, máme různé fondy na podporu zaměstnanosti a měli bychom sledovat v tomto přechodném období, jak se postupně vytváří hospodářská měnová unie, pokud k tomu vůbec dojde, eh, jak se s těmito zdroji zachází. Těch zdrojů není neomezené množství. Slyšeli jsme o různých eh, skandálech, které se týkaly toho, jak se ty prostředky využívaly, tak abychom měli sledovat, co se děje na místní a regionální úrovni a měli bychom usilovat o naprostou transparentnost využívání těchto prostředků. Tak, aby jakýkoliv občan mohl online zjistit, na co ty peníze přesně jdou, ne aby se eh, díval na nějaký nepřehledný Eh, materiál o rozpočtových kapitolách, ale měl by vzniknout jasný přehledný materiál, který by jasným způsobem popsal, eh, kam ty peníze šly. Jinak nám hrozí riziko, že vznikne klientelistický systém, kde peníze půjdou lidem, kteří spíše budou spekulovat eh, s těmito programy, aby na té krizi vydělali. A proto bychom měli opravdu pečlivě sledovat eh, <clears throat> vynakládání těchto prostředků a mít také pojistky, které by tomu měly zabránit. A doufám, že v budoucnosti záruka pro mladé lidi povede k vytváření pracovních míst a bude postupně také řešit ty hospodářské nerovnováhy, které v Evropě máme. Dalším řečníkem je paní Dlabajová. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já jsem trošku optimističtější než kolega Marko, který teď hovořil, a ne kvůli tomu, že se blíží jaro, ale kvůli tomu, že na pracovním trhu se odehrávají určité pozitivní změny, jak víme, tak neze, míra nezaměstnanosti se snižuje a letos v únoru vlastně dosáhla nejnižší úroveň od května 2012 v eurozóně a od prosince 2011 pro celou 28 a 20. Nicméně je to velké, ale ehm, je to vlastně hlavně kvůli cyklickým faktorům ekonomiky. Nesouvisí to nějak s lepším eh, rámcem politik. A také vidíme, že mezi členskými státy jsou obrovské rozdíly. Nezaměstnanost mladých eh, je eh, velice často mnohem znepokojivější než nezaměstnanost všech, nebo taková ta celková nezaměstnanost, ale myslím si, že Evropská unie je teď na křižovatce a musíme se rozhodnout. Zda chceme používat aktivní politiky zaměstnanosti, jako je třeba záruka pro mladé, anebo zda se chceme vydat eh, nějakou pasivnější cestou prostřednictvím sociální podpory a mm, sociálních dávek, sociálního zabezpečení. A musím říct, eh, mimo jde také mm, tento způsob má velké makroekonomické dopady. Eh, tato záruka pro mladé je dobrou reakcí a musí to být aktivním, musí to být aktivní nástroj, který bude přispívat k dlouhodobé zaměstnanosti, ale musíme si také uvědomit, že když tuto záruku začínáme zavádět až teď, tak ty výsledky budou viditelné až v, za dlouhou dobu. Uvedu teď příklad Německa, pokud mi dovolíte. Německo provedlo zevrubnou reformu trhu práce asi před deseti lety a teď vlastně ta jejich reforma nese své ovoce. Dokonce se to ukazuje i v té vlastně úplně nejnižší nezaměstnanosti mladých v Evropě, která je v Německu. Takže vidíme, že potřebujeme takové strukturální, nebo že mm, potřebujeme tyto strukturální změny. Jsem velice ráda, že existuje tato zpráva, jsem také ráda, že ji připravil Evropský účetní dvůr a paní Ivanová. Myslím si, že musíme najít rovnováhu mezi realistickými finančními zdroji a také skutečnými, zdro- skutečnými potřebami, které existují. Evropa, pardon, ta zpráva ukazuje, že existují v Evropě obrovské rozdíly, protože také se neprováděla um, srovnatelná hodnocení potřeb, protože my vlastně ještě neznáme ty skutečné potřeby jednotlivých členských států. A ještě bych chtěla dodat něco, co je vlastně nejdůležitějším bodem mé prezentace. Chtěla bych říci, že je velký potenciál, jak motivovat soukromé uh, strany, aby se účastnili těchto procesů Ehm, například ten přechod ze škol do práce. Eh, tady je velká, velký zájem ze strany podniků, ale musíme tyto podniky, tyto soukromé investory motivovat, aby, aby se do toho zapojili. Můj druhý komentář je o něčem, o čem už se trochu ho, to hovořilo, to znamená, je třeba konkrétní definice eh, kvalitních pracovních míst. Je to docela takové mm, problematické, protože Eh, je dost těžké něco kontrolovat, když neexistuje definice, není to nadefinované. Takže je dost obtížné to mm, kontrolovat. Takže to je opravdu velký úkol pro komisi, aby zahájila diskusy o takové definici, o tom, jaké budou ukazatele kvalitního pracovního místa. Nicméně opět to musí být dobře vyvážené. Možná, že třeba výbor IMCO by byl eh, příhodný eh, této diskusi a musí tam být také i členské státy. Co já osobně vidím jako kvalitní pracovní místo, takové místo, které dává mladým lidem motivaci. A teď tedy je to na komisi zamyslet se nad tím, jak měřit motivaci mm, pro mladé lidi. Protože to je důležité. Musíme u těch pracovních míst hledat to, aby mladí lidé znovu nalezli motivaci, motivovanost, kterou ztrácí. Když chceme řešit nezaměstnanost mladých, tak se nejedná pouze o záruku pro mladé, ale musíme kombinovat všechny nástroje. Velice vítám tuto zprávu a chtěla bych ještě vyzvat Evropský účetní dvůr, aby připravil podobný typ této zprávy, aby takové zprávy dělal mm, pohotově protože je důležité, abychom nestratili správný čas, kdy máme řešit tyto věci a kdy máme řešit nezaměstnanost mladých. Děkuji. Dále pan kolega Soltis. Mhm, ano, chtěl bych nejprve poděkovat za slovo, chtěl bych poděkovat za prezentaci. Chtěl bych říci, že souhlasím s s většinou eh, toho, co teď právě řekla paní kolegyně Dlabajová. Já bych se chtěl soustředit na jednu z takových eh, hlavních věcí, to znamená kvalitní pracovní místo. Kvalitní pracovní místa. Mladí lidé patří mezi takové ty zranitelné skupiny obyvatel. A když se podíváme na čísla z té zprávy, tak to opravdu v nás budí velké znepokojení, zejména co se týče některých členských států, když se podíváme třeba na nezaměstnanost malých lidí v těch několika mm, členských státech, o kterých se zde hovoří, tak eh, je tedy důležité, aby zde bylo takové schéma, jako je zde. Nicméně nemůžeme ho brát jako nějaký všelek, který vylečí nezaměstnanost mladých. Víme, že to nestačí, ale může to být účinný nástroj, jak nezaměstnanost mladých alespoň snížit a také jak vytvořit tu motivaci. Pokud se bude kombinovat financování veřejné a soukromé, můžeme také kombinovat eh, rozličné programy Evropské komise v rámci sociálních programů, třeba v oblasti vzdělávání. Jsou to vlastně investiční programy. A, a toto, tento systém by tedy, nebo tato kombinace těchto nástrojů by mohla vést ke snižování nezaměstnanosti mladých. Ještě bych chtěl říct jednu jinou věc. Účetní dvůr také upozornil na problém toho, že je zde nutnost eh, kvality těchto pracovních míst. Nicméně ze zkušeností se ukazuje, když se podíváme na mm, aktivní politiky, které řeší nezaměstnanost, tak se ukazuje, že jak členské státy, tak komise měří spíše výstupy, třeba počet lidí, kteří se zúčastnili jednotlivých programů, nebo se měří počet pracovních míst, která byla financována v určitém období, v období 12 měsíců. A my bychom se zde měli právě soustředit na to, že je důležité měřit dopad a vliv této politiky na vytváření kvalitních pracovních míst. Výkaznictví ze strany členských států vycházelo z výstupů a, a nezaměřovalo se na to, zda ta pracovní místa e, přináší vysokou kvalitu. Tím se ukazuje, že určité procento mladých lidí se vlastně po určité době opět vrací na úřady práce. Takže musíme velice obezřetně přemýšlet nad tím, jak tato eh, opatření chceme dotovat, jak je chceme financovat. Mělo by to vést ke kvalitním pracovním místům, mělo by to vést k, také ke stimulaci soukromého sektoru, aby i on přispíval ke snižování míry nezaměstnanosti mladých. Děkuji. Děkuji. Já jsem se sama přihlásila a jsem sama na seznamu řečníků, protože mám několik otázek jak na komisi, tak je na účetní dvůr. Já musím říct, že jsem byla trochu bezradná, když jsem se seznámila s tou zprávou, musím se přiznat. Ta zpráva eh, pojednává o prosazování či uskutečňování jednotlivých byrokratických kroků, eh, realizaci, zda vše bylo provedeno a já nevím, zda opravdu vyhodnocování toho, jak někdo dokáže si poradit s byrokracií, nás zavádí o krok dál. To je moje první otázka. Já mám pocit, že ta záruka pro mládež je obecně příliš byrokraticky pojímána. A to by byla moje otázka na komisi. Jak reagovaly členské státy na tuto skutečnost, když je jasné, že vlastně je dopad stejný, ať už se držíte všech administrativních úkonů, čili, či ne. Některé státy to udělají, některé ne, no a dopadá to stejně. Čili otázka, jak přispívá, jak zapadá um, ta záruka pro mládež do těch ostatních programů a nesmíme si nalhávat, že to všechny spasí. Ono je to samozřejmě důležité, jak to nastavíme. A z toho plně další otázka. Zda po dosavadních zkušenostech je třeba něco přesměrovat, ať už na legislativní úrovni něco doladit, anebo na té podlegislativní úrovni eh, musí něco komise předělat. A pokud ano, tak jak? A pak otázka eh, z toho, že scházejí ty monitorovací mechanismy, na kterou poukazuje účetní dvůr a rovněž to, na co poukázal Daniel. Jak to souvisí s evropským semestrem? To jsou důležité věci, ale musíme se vyvarovat eh, nějakého toho takzvaného slaměného ohně. Čili, že uděláme velké halo, řekneme, že je tady ta fantastická věc, ale potom, když se zeptáme, čeho jsme dosáhli, tak najednou nic. Takový pocit toho akčního zápalu, abychom se tedy nějak hemžili něco neustále příčinlivě prováděli, aniž bychom měli ponětí o to, k čemu to v praxi povede. To je nebezpečné. Tedy moje otázka na účetní dvůr, jak to pak vypadá s tou skutečnou bilancí. Vaše zpráva je totiž taková diplomatická, hezká, nezabývá se tím, co někdy paní Kadenbachová někomu vyčítá, Totiž někdy je dobré se pustit i do morku kostí a být i trochu tvrdší. Vy to máte takové hezké, měkké a nevím, zda z toho ale pro nás něco plyne, protože když si všechny karty nepoložíme na stůl, tak jak máme vědět, které z těch opatření podpořit? Zároveň jsem se tázala, co teď dál? Do čeho bychom se nyní měli pustit? Kterým směrem jít? Důležité je tedy i, jak se k tomu postaví komise. Už se nikdo tedy nehlásí, čili mohu plně navázat. Máme tady pana generálního ředitele Asa Pojse kterého tady mám na seznamu. Prosím. Thank you very much. I would like to... Ano, děkuji. Já bych chtěl nejprve vystoupit eh, za komisi. Chtěl bych říci, že komise vítá tuto zprávu účetního dvora. Eh, domníváme se, že ta doporučení jsou užitečná a zajímavá. Já bych také chtěl poděkovat paní Ivanové a jejímu týmu také za kvalitní dialog, který probíhal při přípravě této zprávy. Také bych chtěl rád vyjádřit poděkování eh, celé řadě poslanců a poslankyní kteří dnes vystoupili v diskusi o záruce pro mladé. Už to jste zasnělo, ale chci říct, že záruka pro mladé je vlastně velice složitý proces. Už jste někdo říkal, že se nejedná pouze o peníze, jsou tam i investice, je tam rozpočet. Zároveň také usilujeme o hluboké strukturální reformy, které musí členské státy přijmout a které jsou citlivé, Mm, souvisí to třeba i s službami zaměstnanosti, se vzdělávacím systémem, takže tyto reformy jsou eh, zdlouhavé. Ale už jsme začali a už teď vidíme určité pozitivní výsledky. Musím říci, že eh, doufám, že celá řada členských států si, si přečte tuto zprávu. A mm, jaká je role komise? Ta je jasná, ale je omezená. Poskytujeme určitou podporu a koordinujeme tyto věci. Snažíme se zatlačit prostřednictvím evropského semestru. O tom jste se také zde um, bavili protože máme zde speciální nástroj doporučení pro jednotlivá země, kterými se obracíme na jednotlivé členské země. A jedním z našich účelů je to, abychom jaksi zatlačili na členské státy, aby se vydali správným směrem při provádění záruky pro mladé. Ještě bych chtěl reagovat na otázku paní předsedkyně. A ještě se, chci vrát, ještě se chci vyjádřit zase ke třem věcem, o kterých hovořila zástupkyně účetního dvora. Takže za prvé, zda jsou ty prostředky dostatečné. Je pravda, to si musíme uvědomit, že jsme teprve teď na začátku prováděcího období této záruky pro mladé. Celá ta věc vlastně eh, začíná v rámci nových operačních programů. Teď zde máme nový návrh na výrazné navýšení předfinancování a já doufám, že tím se ten problém vyřeší. Celkově se vlastně nastartuje to provádění záruky pro mladé. No a když se podíváme na celkové mm, prostředky, jestli jsou adekvátní, tak tam se nedá pouze o těch 6 miliard, protože k, těm, k tom této částce je tam ještě dalších 11 miliard, které jsou speciálně vyčleněné na služby zaměstnanosti v rámci Evropského sociálního fondu. A těchto 11 miliard eh, má také podpořit právě přístup na trh práce pro mladé lidi. Dále máme 27 miliard které budou vynaloženy v rámci Evropského sociálního fondu na vzdělávací opatření. Čili i tyto nástroje představují velký balík peněz, které jsou zde vhodné na investice. Komise bude v roce 2016 podávat zprávu o této věci a myslím si, že bychom se tam v té zprávě právě měli zaměřit na to, kolik peněz bylo vynaloženo na provádění záruky pro mladé z těch jednotlivých zdrojů financování. Druhý komentář. Otázka, co je to kvalitní pracovní místo, jak to definovat, na to se ptalo několik poslanců a poslankyň. Já k tomu řeknu pouze rychle, že teď, když se dostáváme z ekonomické krize, tak je to tak, že mnoho mladých lidí se nedostává na trh práce eh, tak, že by dostávali pracovní eh, smlouvy na dobu neurčitou. A ne, ne všichni dostávají práci, která odpovídá jejich schopnostem. To je prostě realita, kterou si musíme uvědomit. Pro komisi je tedy jasné, nebo pro komisi je důležité, že kvalitní práce, kvalitní eh, pracovní místo by mělo odpovídat dovednostem toho člověka. Dále mělo by vést k trvalému pracovnímu místu, k trvalé pracovní smlouvě, to je také velice důležité. A za třetí měla by tam být dostatečná odměna a také dostatečná sociální zabezpečení spojené s tímto pracovním místem. A to je vlastně něco, co většinou, um, to většinou nabízejí členské státy. Takže my chceme zabránit tomu, abyste, by, um, abyste byli jakési paralelní pracovní trhy. Takže to si představujeme pod pojmem kvalitní pracovní místo a snažíme se členské státy přimět k tomu, aby prostřednictvím e, doporučení pro jednotlivé státy implementovaly. Zatím tedy 18 členských států dostalo speciální doporučení o záruce pro mladé a v těchto doporučeních e, je upozorňujeme na věci, které musí dořešit a mezi to patří i některé věci, o kterých jsem teď právě hovořil. Můj poslední komentář se týká výkaznictví, podávání zpráv. Ehm, Zaprvé bych chtěl říci, že díky dobré spolupráci ve výboru IMCO zde máme speciální rámec pro ukazatele a v tom rámci se budou schromažďovat údaje každý rok ze všech členských států, ze všech 28 členských států. Začne to v červnu 2015 a až tedy příští rok budeme mm, vytvářet naši zprávu, tak už budeme mít eh, k dispozici tyto údaje. Za druhé, v nařízení o Evropském sociálním fondu máme povinnost monitorovat a hodnotit, to je článek 19 a to mm, tím se budeme plně řídit. A pak ještě prostřednictvím evropského semestru má komise povinnost monitorovat a podávat zprávu. 5. března jsme představili 28 mm, zpráv kde hodnotíme i provádění záruky pro mladé. Já bych tomu ještě jenom dodal rychlou malou poznámku o tom, co hoř, o čem hovořila paní předsedkyně. O tom, že tady v členských státech není příliš velká byrokracie, velké byrokratické překážky. Problémem je hlavně to, že v členských státech se musí provést opravdu hluboké, zevrubné, důkladné reformy. A musíme si to otevřeně říci, že v některých zemích vzdělávací systémy a služby zaměstnanosti nejsou dobře organizované. Musíme si to uvědomit. A právě v těchto členských státech bude trvat delší dobu, než bude ta záruka pro mladé zavedena. Musíme to pečlivě sledovat a mm, nechci říkat, že se musí nějakým způsobem měnit legislativa, ale musíme to sledovat jak my, tak i vy. Děkuji ještě jednou za zprávu i také za příležitost k dnešní diskusi. Děkuji. Vielen Dank. Darf ich noch mal eine Anschluss... Děkuji. Já bych si dovolila návaznou otázku. Já se tradičně divím jedné věci. Já jsem ze státu, který nedostává prostředky na tu záruku pro mládež a musím se přiznat, že mi to vůbec nevadí. V některých členských státech se nahlíží na eh, nezaměstnanost mládeže 25% eh, jako ona zcela normální a to dokonce i v těch dobrých časech, takže potom se nemůžeme divit, jak se to vyšplhá nahoru v těch ne tak dobrých časech. Smím se zeptat, jak to, že jsme si v těch dobrých časech vůbec neujali žádné iniciativy, abychom si něco dělali, alespoň v těch členských státech, kde je to tak vysoké. Děkuji za odpověď. Uh, Já se domnívám, že nezaměstnanost mladých eh, se výrazně zhoršila během krize. A máte pravdu, že některé věci jsme mohli vidět i dříve. Jedna věc, která je jasná, jsou nedostatečné znalosti, schopnosti lidí v členských státech. Eh, někteří eh, lidé Mm, vlastně se musí brát, třeba ve Španělsku je stavebnictví a ve stavebnictví eh, je, ve stave, stavebnictví bylo, byl sektor, kde pracovalo mnoho lidí, kteří eh, měli nízkou kvalifikaci. Jenže když stavebnictví je teď v krizi, tak vlastně jsou zde pracovní místa, na které potřebujete větší kvalifikaci a ti lidé tu větší kvalifikaci nemají, takže potřebují eh, nějaká školení. Takže tam vlastně eh, není, eh, teď vlastně si musíme toto uvědomit a všechny členské státy si to musí uvědomit, že vlastně ti mladí lidé nemají dostatečné znalosti a schopnosti na ta jiná pracovní místa. No, my jsme totiž byli svědky toho, že obsahová bilance ve smyslu toho, co, čeho se dá dosáhnout u té záruky mládeže, zatím neproběhla. Troufal byste si říci, co ještě se musí eh, odehrát, abychom se mohli vážně bavit o tom, naš prostředky půjdou a jaké budou ty výsledky? Sorry, after a short conference. Omlouvám se, já jsem to s kolegy konzultoval a mohu říci, že se domníváme, že do poloviny roku 2016 budeme schopni přispět tou zprávou o těch dimenzích. No to je skvělé. Tak to jsme rádi, že se znovu sejdeme. Nemám už tady žádné další řečníky, takže paní zpravodajka. Já srdečně děkuji za takto hodnotné vstupy a hodnotnou diskusi. Možná jen tak dvě ještě myšlenky na závěr. Vycházíme z toho, že ta záruka pro mládež nemůže být něčím, co povede ke strukturálním změnám ve všech členských státech. Spíše jde o to, o čem hovořila už i paní Kresle, změna způsobu myšlení, změna přístupu i těch tradičních. A to je i částečně odpověď na to, co zde eh, Darek nakousl. Totiž jsou členské státy, eh, které se vůbec nedokážou soustředit na potřeby mládeže z pohledu například pracovního trhu a kvalifikovaných nových mladých pracovních síl a té nabídky. Jsou tam pouze nějaké krátkodobé záležitosti, které jsou takové eh, berličky, a ty jak už zde bylo řečeno, e, zase krátkodobě zmizí, jako například to stavebnictví. A to není něco, co můžeme považovat za tu opravdovou zároku. My chceme vidět vzdělávací programy a programy, které nebudou pouze jenom takovým hašením požáru, ale spíš opravdu přestavbou e, podoby přístupu na pracovní trh pro mladé lidi. To je takový zcela zásadní cíl, který by měl být splněn tou zárokou pro mládež. Jde o to, aby členské státy se nevyvlékaly ze své odpovědnosti dlouhodobě za pracovní trh a mládež. Druhá věc. Chci výslovně poděkovat za to, že v aspektu transparentnosti se zde posouvá uvažování. Já to vidím trochu jinak než pan kolega Vali. Všechny programy, na něž, eh, k němž proudí peníze z evropských eh, pokladen, musí být transparentní. A je tady automatická nutnost um, bohužel i určitých byrokratických eh, opatření a E, i nákladu na určité administrativní kroky a to musíme vidět jako nějaký rovnovážný na spojené nádoby rovnováhu. Nesmíme e, se neustále tak soustředovat na naplňování nějakých e, byrokratických kroků, že to pak stojí trojnásobek než to, co poskytujeme té mládeži není povinností komise neustále hlídat vynakládání prostředků. To si musí pohlídat členské státy. Tady tedy směřují kritiku eh, vůči členským státům. A komise je na druhém místě. Samozřejmě, že komise musí naplnit určité předpoklady, ale neměl by přece dost lidí na to, aby mohla hlídat vše na každé etapě a tak dále. To by bylo úplně nad její síly. Ještě než se ujme slova paní kolegyně Ivanova, ještě si přál kolega Vali zřejmě reagovat. Pouze minutku, abych rychle reagoval, paní předsedkyně. K té krysice, kde se vymezila paní Kadenbach vůči mně. No, já to vidím tak, že pokud máme výbor, který, nebo komisi, která se nemůže ujmout této kontroly, protože nemá patřičné lidi, a pak chceme zároveň transparentnější opatření, které působí prodražení toho programu, tak to by mě zajímalo, o jaké prodražení se jedná, na co ty dodatečné peníze půjdou. Pokud chceme mít transparentní sady dat v internetu u každé transakci, tak to je vše. To přece už běží u ESF, u těch regionálních programů, tam máme prostě PDF formáty v internetu, tam si každý může přesvědčit, co běží v jeho zemi, v jeho regionu. To je transparentnost, kterou si představuje. Já hovořím mnoho s občany, kteří si přejí informace k těm programům totiž tolik nezaměstnanosti, například v naší zemi. Lidé se tážou, čteme o těch nádherných programech, peníze proudí směrem k naší zemi, peníze mají řešit tu nezaměstnanost mládeže. Jak to, že v praxi nevidíme žádné hmatatelné výsledky? Jak to, že z té krize nevybředáme? Jak to, že k těm programům nemáme přístup? My jsme měli celou řadu skandálů s různými poradenskými firmami, které si v podstatě ty prostředky strkaly do kapsy, případně to předávali dávali nějakým svým kamarádům a známým. Takže já se tady snažím tlumočit přání těch občanů, se kterými já hovořím. Jediná možnost, jak to vyřešit, je, že v internetu bude vše vyset a to přece se nemůže pojít s až tak e- enormními náklady. Jde přece o zveřejnění toho, co už máme v té dokumentaci u těch ekonomických hospodářských údajů. A pak všichni vědí, kam ty peníze proudí a kde případně uvízly. Bez transparentnosti opravdu nemáme možnost ty programy kontrolovat. Děkuji. Paní kolegyně Ivanovová. Thank you, Madam Chair. Děkuji. Já opravdu srdečně děkuji všem poslancům za takto konstruktivní diskusi, za jejich přispění. Byla tam otázka, jak z vaší strany, paní předsedkyně, z pana, rovněž od pana Vona. Na to zareaguji. E, pane Vone, vy jste se tázal na míru e, propojenosti reakce členských států a toho špatného čerpání. Na této etapě odpověď pro vás nemám, protože naším úkolem spíše bylo podívat se na úlohu komise, jak podporuje, jak stojí po boku členským státu v provádění těch záruk pro mládež. Ale jak už jsem uh, rovněž v úvodu e, předeslala, e, budeme provádět druhé, další audity, audity a ten druhý, který se bude zabývat implementací na úrovni členských států a tam si myslím, že už se ta odpověď objeví. A tady vás chci ujistit, že opravdu účetní dvůr se vynasnaží ze všech síl, aby vám, paní, a to reaguji na vás, na vaše komentáře, paní Dlabajová, aby vše předložil tomuto výboru. Otázky ze strany paní předsedkyně, zda jsme příliš diplomatičtí. Ne, ne, to neděláme kvůli nějaký, nějaké diplomacii, případně abychom byli takový přátelští. Ne, snažíme se být objektivní a zároveň věcní. Pokud bychom zjistili, že komise neudělá něco včas, případně přiměřeně, tak to bychom to řekli, ale naopak, pokud zjistíme, že je vše v pořádku, tak to v té zprávě rovněž zadní. Zároveň ale poukazujeme opravdu na významná rizika, například přiměřenost těch peněžních prostředků, e, posuzování kvality nabídky a e, podávání zpráv. A já doufám, že poté, co jsme na ta rizika poukázali, tak e, budete moci lépe rozhodovat. Děkuji. Ja, vielen Dank. Ich wollte... Děkuji vám. My se budeme těšit na ty dvě další zprávy, které ještě budou předloženy, protože nás velmi zajímá, jak se to bude dále vyvíjet a chtěl bych vám ještě pokratulovat k této inovaci a sice, že tady je vyfocen ten tým, který to zpracovával, to je poprvé, co něco takového vidím a teď eh, ty členy toho týmu máme před sebou, takže teď je, vidíme i jejich jména a jejich obličeje a eh, Eh, podle mě je to moc hezká inovace. Doporučila bych to všem ostatním kolegům, protože si myslím, že stojí za to vědět, kdo na tom pracoval. <clears throat> Nikdo další se o slovo nehlásí. Eh, ta otázka pana Valiho je dobrá, tedy eh, týkalo se to, jakou transparentnost tady máme. <clears throat> a o tom, jestli ty podniky, které dostávají dotace na zaměstnávání mladých lidí, <clears throat> eh, jestli o tom máme nějaké údaje a jestli ty údaje jsou veřejné. Existuje tedy nějaký způsobem, jak si sehnat údaje o tom, jak v jednotlivých členských státech eh, se ty peníze využívají. Já vím, že to asi není jednoduchá otázka, možná, že byste nám k tomu mohli poslat, eh, kde v jednotlivých státech můžeme přeskoumat, na co ty Eh, peníze šly, jestli k tomu jsou nějaké eh, informace online. A teď se dostáváme k dalšímu bodu našeho programu, číslo 5. Podpora EU na předcházení škodám na lesním porostu způsobeném požáry a přírodními katastrofami a nápravu těchto škod. Eh, to je každoroční záležitost vždycky po létě. Nastávají lesní požáry, které si někdy vyžadují potom podporu z Evropské unie a proto jsme rádi, že máme příležitost eh, seznámit se zvláštní zprávou, která souvisí s touto problematikou. Chtěla bych poděkovat za přítomnost panu Milionisovi za to, že jsem přišel tuto zprávu uvést. Já bych mu teď chtěla dát slovo. Thank you. Uh, eh, Madame Chair. Ano, děkuji, vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Je pro mě velkou ctí, že vám mohu představit zprávu účetního dvora, která se týká ochrany lesů před požáry a přírodními katastrofami, která byla schválena 17. prosince loňského roku. Chtěla bych nejprve poděkovat panu Celerovi za jeho vynikající zprávu a také za podpůrná doporučení. Téma auditu bylo eh, vybráno ze tří důvodů. Za prvé je to eh, důležitost lesů. Lesy mají mnoho funkcí, plní hospodářské, sociální i ekologické úkoly a účely. Socioekonomický význam lesů je vysoký. Je zde tedy těžba dřeva, zpracování dřeva, což přispívá k rozvoji venkova a také to přináší miliony pracovních míst. Často to jsou středně velké a malé venkovské podniky. Lesy také přispívají ke snižování změny klimatu, zachovávají biologickou rozmanitost, regulují zásobování pitnou vodou, chrání půdu a také přispívají ke krajinotvorbě. V Evropské unii představují lesy celkově asi 180, pardon, 150 milionů hektarů, což je zhruba 42,4 celkové eh, rozlohy Evropské unie. Druhý důvod. Vysoká rizika a dramatické dopady lesních požárů a jiných přírodních katastrof. Lesní požáry, které většinou vznikají z úmyslné nebo nedbalostní lidské činnosti, mohou způsobit obrovské škody v období mezi roky 1983 až 2012 bylo při požárech spáleno zhruba 480 tisíc hektarů lesní plochy vlastně každý rok v Evropské unii. Zhruba 85 celkové eh, oblasti, která byla postižena požáry, se nachází ve středozemí a v Portugalsku konkrétně. Nedávno mm, zde byly obrovské lesní požáry, třeba v Portugalsku v roce 2003 a 2005, v Řecku v roce 2007 a ve Španělsku v roce 2006. Lesy jsou už rovněž ohroženy přírodními pohromami, které se dělí na abiotické, což jsou eh, větrné bouře, sucha, záplavy, laviny a tak dále, anebo biotické škůdci a nákazy. Třetí důvod, proč jsme si vybrali toto téma, je to rozsah finanční podpory, kterou poskytuje Evropská unie. Evropská unie už eh, má tedy dlouhou historii v tom, jak přispívá k ochraně lesů, zejména co se týče protipožární prevence. V období 1986 až 2002 eh, mohly lesy Evropské unie mm, čerpat speciální podporu, která byla mm, zaměřena na podporu protipožární prevence a od roku 2000 je zde také speciální, e, byla, byla tato ochrana lesů začleněna do politiky na rozvoj venkova. V období 2007 až 2013 byla podpora v rámci EAFRD um, ehm, dispozici prostřednictvím opatření 226, které se jmenovalo obnova lesnického potenciálu a zavádění preventivních opatření. Bylo to v rámci osy 2, která se soustředila na zlepšení životního prostředí. Toto opatření bylo také začleněno v 58 programech pro rozvoj venkova Eh, které byly vypracovány 16 členskými státy. Celková plánovaná podpora činila asi 1,55 miliard eur. Veřejná podpora mohla činit až 100 způsobilých nákladů vynaložených příjemci konkrétních opatření. Teď eh, tedy co se týče přístupu auditu. Hlavním cílem tohoto auditu bylo posoudit, zda toto opatření pro rozvoj venkova bylo dobře řízeno a zda komise i členské státy prokázaly, že tato podpora splnila své zamýšlené cíle a to efektivně účelným způsobem. Snažili jsme se tedy zjistit ještě něco více, než pouze to, eh, zda ty eh, projekty byly způsobilé pro podporu, jaké byly postupy pro výběr projektů a zda ty, eh, pro, zda ty způsoby byly v souladu s pravidly a zda také došlo k těm výstupům, které byly zamýšleny. Kontrolovali jsme, zda byly jasně identifikovány potřeby, zda kritéria výběru projektu byly v souladu s těmito potřebami, zda zde byl dostatečně efektivní proces výběru, zda byly náklady mm, dostatečně mm, kontrolovány a zda také zde byly dostatečné monitorovací nástroje, které zajistily, zda e, ty projekty opravdu splnily cíl lepší ochrany lesů. Na úrovni komise jsme se také věnovali samotnému opatření, schvalování programů rozvoje venkova, které předkladaly členské státy a monitorování. Dále jsme navštívili v rámci auditu Rakousko, Francii a Kvitánsko, v Itálii oblast Bazilikáta, Slovensko a španělskou Andaluzii. Tyto členské státy společně čerpaly více než 85 celkové ehm, podpory v rámci opatření 226. Teď bych eh, chtěl mm, představit čtyři hlavní zjištění našeho auditu. Za prvé, co se týče nařízení opatření a výběru projektu. Účetní soud konstatoval, že preventivní opatření nebyla dostatečně zacílena. Účetní dvůr zjistil, že ačkoliv opatření 226 se zaměřuje na lesy se středním až vysokým rizikem požáru, neexistuje žádná společná definice či kritérium Evropskou unii. Výběrové postupy v členských státech se vyznačovaly různými druhy nedostatků. Chyběla u nich explicitní výběrová kritéria, účinné hodnocení navrhovaných opatření, nebo tyto postupy zanedbávaly určité oblasti rizika. Ekologickým cílům nebyla ve fázi výběru přeřazena dostatečná priorita. A někdy tyto cíle nebyly v některých případech při realizaci opatření brány v úvahu. Za druhé, e, podporované akce. Ačkoliv ze své podstaty e, ta opatření, jako byla protipožární pruhy, probírka nebo mícení, co obecně přispívalo k cílům podpory, Účetní dvůr zjistil případy, které nesouvisely s přírodními pohromami ani s požáry, ale u nichž bylo financování motivováno jinými ekonomickými či ekologickými cíly. U některých typů realizovaných operací nebylo možno vzhledem k chybějící dokumentaci ověřit klíčové požadavky na způsobilost. Účetní dvůr rovněž zjistil případy, kdy lesní cesty sloužily k hospodářskému využívání lesů, přičemž jejich konkrétní přínos k prevenci požáru nebyl doložen. Negativní dopad na životní prostředí mohla mít rovněž vysoká hustota vybudovaných cest. Za třetí, Evropský účetní dvůr zjistil, že mm, nákladová efektivnost financovaných opatření mohla být e, lepší. Učení dvůr například zjistil případy, kdy byl limit pro veřejnou podporu často bez odůvodnění upravován, kdy standardní náklady v určitém regionu výrazně přesahovaly standardní náklady na podobná opatření v jiném regionu a kdy byla upřednostňována manuální práce na místo strojů, což zvýšilo náklady. Existovaly též případy s rizikem nadměrné veřejné podpory. E, neboť e, byly vybrány některé již ukončené projekty. U nichž příjemci byli schopni operace financovat samostatně, nebo u nichž podpora byla udělena zemědělským pozemkům. No a nakonec e, další opatření. Zavedené monitorovací nástroje neumožňovaly vhodně posuzovat efektivnost a účinnost opatření. Nedostatečné byly zejména ukazatele výkonnosti stanovené ve společném rámci pro monitorování a hodnocení. A ta hodnocení, která byla k dispozici, byla pouze do určité míry užitečná. Nebylo možné dospět k závěrům o účinnosti preventivních opatření, neboť jejich účinnost nebyla měřena. E, I nově navržené monitorovací nástroje na období 2014 až 2020 toto mm, konkrétní, nebudou konkrétně zlepšeny. Konkrétní doporučení, které jsme učinili. Členské státy by měly vybírat preventivní opatření na základě explicitních kritérií, které budou v souladu s příslušnými potřebami a až po důkladném a zdokumentovaném hodnotícím postupu. Členské státy by dále měly rozšířit ekologický ochranný dopad podpory tím, že se upřednostní opatření v ekologicky nejhodnotnějších lesích, jako například v lesních oblastech Natura 2000. Dále by členské státy měly zajistit, aby standardní náklady, které jsou pro podporovaná opatření stanovovány, byly přiměřené a zdůvodnit limit podpory a jeho případné změny na základě nákladů běžně vynakládaných příjemci. Členské státy by také měly vykazovat údaje o účincích realizovaných opatření z hlediska snížení počtu požárů nebo přírodních katastrof a snížení rozsahu poškozené plochy. Dále, co se týče doporučení pro komise. Komise by měla stanovit společná základní kritéria, podle kterých se budou rozlišovat lesní plochy s malým, středním a vysokým rizikem požáru. Komise by dále měla ověřit, zda členské státy zavedly vhodný kontrolní systém Komise by také měla zlepšit své monitorování, aby zajistila, že členské státy eh, realizovaly prostředky v souladu s konkrétními stanovenými cíly. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji vám za pozornost a rád odpovím vaše případné dotazy. Děkuji. Pravodajem je pan Cár a já mu tímto dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také panu Miolis, Miolinisovi a určitímu dvoru za tuto velmi obsáhlou a podrobnou e, zvláštní zprávu týkající se velmi důležitého tématu. Chtěl bych upozornit na to, že tato zpráva, kromě popisu situace, obsahuje celou řadu dalších užitečných informací, které jsou také velmi čtivé. Pan Milionis e, tady tu zprávu již uvedl, takže k tomu Eh, nemusím nic dalšího říkat, ale ta problematika našich eh, lesů by se zasluhovala naše pozornost, protože jde o přírodní produkt a víme, že lesy jsou důležité pro ochranu životního prostředí, pro klima, pro čistotu ovzduší, pro udržitelné hospodářství. Víme, že dřevo je také udržitelný eh, zdroj nebo surovina a také jsou lesy eh, eh, místem pro relaxaci nebo rekreaci. A víme také, že už máme v Evropě jenom velmi malé zachované původní lesy. Většina našich lesů jsou dílem člověka a jsou hospodářsky využívány, ale to neznamená, že bychom je neměli chránit, protože zajišťují celou řadu funkcí, které jsou pro nás užitečné. <clears throat> Samozřejmě les ve Španělsku bude vypadat jinak než les ve východním Polsku. K tomu jsou eh, různé definice. Eh, les je zalesněná plocha více než 0,5 hektaru eh, s lesy s určitou výškou, teda se stromy s určitou výškou a plochy, které eh, by se měly prioritně užívat k jiným než těmto hospodářským účelům, potom eh, nemohou být považovány za lesy, například parky a tak dále. To je také potřeba říci. Na ochranu lesů eh, už se používá celá řada opatření, to říkal pan Milionis. Například je tady program eh, eh, pro podporu zemědělství, který má na tyto účely, tedy ochranu lesů více než 5 miliard, 1,5 miliard. Eh, jde tedy ochranu lesu, ale také jde o prevenci přírodních katastrof, které by tady mohly nastat a tento fond je tady k dispozici na podobné účely. Otázka je, jak zajistit, aby to bylo dobře využíváno, jak říká pan Miliones, účetní dvůr se zaměřil na pět členských států, které mají více než 25 pardon, které mají využili více než 85 celkových vykázaných výdajů. Je to Rakousko ve Francii, Akvitánsko, region Basilikata v Itálii, Andaluzie ve Španělsku a Slovensko. <clears throat> Nicméně otázka toho, jak se tyto peníze spravují a e, jestli se využívají v souladu s účely, to, ta, tady je, ta odpověď na to není uspokojivá, protože ta odpověď zní v obou případech ne. E, v některých případech sice byly vykázány určité pokroky a několikrát byla ta opatření eh, správná a účelná, ale ve většině případů tomu tak nebylo. Účetní dvůr eh, vždycky velmi opatrně formuluje něčí eh, zavinění nebo pochybení, <clears throat> takže to teď je na mě. Ve Španělsku v Andaluzii Tady byly stanoveny i další 226 eh, výběrových kritérií, eh, byly tam různé další požadavky, které eh, se týkaly jiných věcí, ale to, co požadovaly regionální úřady, a to mm, představovalo tři čtvrtiny těch kritérií, nesouviselo s prioritami těchto akcí. A to je stejně tak, tady nebyla analýza rizika, to výběrové řízení tedy nebylo dostatečně zdokumentováno. Ve Slovensku ta finanční podpora ne, eh, se neodvíjela od zjištěné škody, zatímco eh, tady došlo k poškození lesů silným větrem, k, tak 80% eh, to tedy mě to způsobil vítr, potom eh, sníh 12%. A víme, že 61% eh, eh, tady šlo na ta prevence proti požárům. Hodně se z toho využilo na budování komunikací, takže to mělo spíše sloužit k lepšímu hospodářskému využívání lesu. A tady není možné konstatovat, že to tedy naplnilo ten zamýšlený účel. V Rakousku zase nebyla korelace mezi eh, riziky a eh, rozpočtovými prostředky ve Španělsku. Více než 70 lesů je v soukromých rukách. A přitom eh, ty údaje byly, šly třikrát více na státní nebo veřejně vlastněné lesy než na ty soukromé ne, tak tady chybělo hodnocení rizik ex ante o tom, jak by ty prostředky měly být rozděleny. A to, co říkal také pan Mirionis, u stejných opatření se používaly rozdílné odhady nákladů, což ukazuje ten příklad z Itálie, kde v regionu Basilikáta Metr lesní cesty stál 40 eh, euro při udržbě, ale v Toskánsku to bylo méně než 6 euro eh, u podobného typu cesty. Když se podíváme na to nadcházející období a jak to s tím eh, bude vypadat, Tady účetní dvůr říká, že dochází, tedy ne, ne se, není naděje na zlepšení rámcových podmínek a proto si myslím, že tady panuje naléhavá potřeba, aby s tím komise něco dělala, protože nechceme, aby tyto prostředky se eh, seškrtaly, ale pokud se samozřejmě špatně využili, tak ano, že v tom případě je potřeba Eh, se postarat o jejich vrácení, ale měly by být vynakládány na ty účely, na které byly naplánovány, tedy ochranu našich lesů a náhradu škod tam, kde se tyto škody vyskytly. To by bylo v pořádku. Ale víme, že tady dochází spíše eh, k škodám způsobeným eh, vychřicemi. Vím, že nedávno tomu došlo a požár, lesní požáry se vyskytují spíše na jižní polokouli. Proto se chci připojit k těm doporučením účetního dvora a já jako zpravodaj bych vás chtěl poprosit o podporu, abychom e, začali pracovat na společných kritériích pro stanování rizik e, lesních požárů. Členské státy by měly lépe eh, koordinovat eh, ta ochrana opatření a měly by se zaměřovat na lesy, které například jsou v soustavě Natura 2000, protože ty jsou nejhodnotnější, aby ty prostředky nebyly využívány pro eh, lesní hospodářství. Samozřejmě, že se to může lišit region od regionu. A proto bychom eh, měli mít také eh, rozumnou analýzu nákladů, aby tady docházelo k těm obrovským eh, výkyvům, protože v Rakousku například od jedné spolkové země se ty náklady velmi lišily, přestože ty regiony mohou být odlišné, tak tam, kde byly ty škody nejmenší, tak tam se vynakládalo nejvíce prostředků a naopak to není úplně eh, srozumitelné a proto bychom v Evropě měli mít nějakou platformu, která by sloužila k výměnu příkladů osvědčené praxe. Například by to mohlo být eh, v rámci eh, skupiny pro ochranu lesa. To by snad mělo být možné. A co se týče budoucnosti, tedy to období, které začalo už v loňském roce, tak bychom měli mít eh, nějaký monitoring, který by byl jednotný, abychom potom s dobrým svědomím mohli eh, využívat prostředky ze Zemědělského fondu i pro ochranu našich lesů. To je tedy eh, kontext celého toho pracovního dokumentu. Těším se na diskuzní příspěvky kolegů. Doufám, že přijdou na pozměňovací návrhy. Chtěl bych poděkovat panu Caplickému, panu Miliolisovi z účetního dvora a jeho kolegům a také eh, mému asistentovi Lukasovi Rechlovi za jejich eh, příspěvek a těším se na průběh diskuze. Herzlichen Dank. Wortmeldung. Děkuji. Něm nehlásí se někdo o slovo, ale kolegyně Kadenbachová, ano? Prosím. Ano, srdečné díky jak účetnímu dvoru, tak panu zpravodaj. Já jako Rakošanka opravdu musím říct, že se mě zpráva týká a to v mnohem. Ano, tady musím konstatovat, že mnohé z toho, co je uvedeno v té zprávě a mnohé, na co byly prostředky vynaloženy, tomu jsem mohl opravdu zabránit. Proto jsem nesmírně ráda, že na této etapě už se bavíme o celoevropské strategii v oblasti lesnictví, protože je opravdu velice časté, že sice přírodní katastrofa mývá rozdílné následky, například v závislosti na tom, zda se jedná o monokulturu, anebo zda se jedná o spojení laviny s nějakou jinou katastrofou, eh, charakter, povaha toho lesa, krajina, povaha a tak dále, toho, kde se ten les nachází. Tedy musí se zohledňovat i hospodaření s tím lesem a tak dále, ale já se domnívám, že jakmile budeme mít celoevropskou strategii, tak se nám opravdu podaří zamezovat a předcházet eh, jednak požárům a jednak tomu, co popisujeme jako přírodní katastrofu, kterou často však zavíní člověk. Mm, proto eh, ta kritika, že například jsme neměli preventivní opatření, že k ním nepřistupujeme v oblasti například z deforestace že to musí být obecně opatření z prvního pilíře financována, tedy eh, z pilíře pro zemědělství. Já rozhodně se do toho vložím, ale předem děkuji za tu zprávu i za tu první, první komentáře. Pan kolega Javor. Děkuji paní předsedkyně. Já rovněž srdečně děkuji účetnímu dvoru i zpravodaji. Jedná se o velice důležitou zprávu a zároveň velice podrobnou ze strany účetního dvora a i e, pan kolega Celer to zpracoval velice houževnatě. Máme díky nim dobrý přehled. E, v té zprávě pana zpravodaje a když ji porovnáme s tou zprávou účetního dvora, nalezneme mnoha propojení, mnohé, co se dá pojímat jako doporučení. Ale chci poukázat na jednu věc. Účetní dvůr se vztahuje na aspekt ochrany životního prostředí. Na vždy ten aspekt toho, zda nějaké opatření sehrává úlohu v životním prostředí a je to právem, protože lesy mají důležitou úlohu v oblasti biodiversity a právě biodiverzita je zaručena mezi jinými přítomností lesů. A i v ochraně klimatu sehrávají lesy svou úlohu. Proto mi připadá, že jakákoliv opatření, například i hospodářského rázu v lesnictví, musí mít tento aspekt. Uh, musí se vždy dávat pozor eh, nebo brát eh, na zřetel, zda jakékoliv opatření, ke kterému se odhodláme, přispívá k ochraně klimatu a i k zachování biodiverzity. Absolutorium za rok 2014 eh, a ta doporučení tak tam například právě ta dimenze biodiverzity zmíněna není, e, přestože v zprávě účetního dvora má své místo. Proto je důležité, že zpráva přinejmenším zmiňuje ochranu životního prostředí. To je opravdu důležitý bod. A jakékoliv hospodaření s lesy se jí musí řídit. Účetní dvůr hovoří o takové otázce, které je v popředí pozornosti nás všech, totiž financování lesních cest. Bohužel však právě ty cesty, které protínaly lesy, narušují stabilitu lesů, sehrávají zápornou úlohu v oblasti biodiverzity. Vůbec nepřispívají k tomu, že by les měl být zdravější ani nijak zvlášť nakonec nepřispívají k prevenci lesních požárů. Na to chci poukázat. Další důležitá otázka, kterou bych zde rád vypíchl, eh, která se musí pojímat komplexně. Jsem velice spokojen, že se zde odkazuje na evropskou strategii v oblasti lesů. Musíme se opravdu zabývat i otázkou lesů jako takových. I když zde hovoříme konkrétně o požárech a přírodních katastrofách. Zároveň však musíme vždy uh, brát v potaz skutečnost, že to, co v určitém kontextu může vést ke katastrofě, v jiném kontextu, v jiném státě, v jiném lese může znamenat pouze jedno stádium přírodního lesního cyklu. Například v určitých lesních celcích je určitá míra narušení jejich přirozeného růstu a vývoje má ozdravující katalytický účinek. Tedy pokud se podíváme z perspektivy desetiletí, a budeme chtít předcházet i každému nejmenšímu lesnímu požáru, v podstatě ohrožujeme další harmonický rozvoj nějakého lesa. A nakonec to může dokonce vést i k velice rozsáhlému požáru. Tedy já se domnívám, že bychom neměli předcházet všem lesním požárům za všech okolností. Naopak jsou i situace, kde z pohledu environmentálního ten požár není nutně, eh, neměl by být nutně něčím, čemu chceme předcházet. Nechci už eh, eh, hovořit příliš dlouho, ale chci rozhodně poukázat na to, že všechna opatření musí být nahlížena z pohledu udržitelnosti, dlouhodobosti a zda vedou k trvalému řešení situace v lesích. Nemůžeme se na lesy dívat pouze z pohledu toho, jak je budeme využívat, zejména hospodářsky, ale obecně. Téze <laughs> o zdravém vlivu lesních požárů. To je taková zajímavostka, pan kolega Zdechov. Paní předsedkyně, vážení kolegové, původně jsem nechtěl eh, do této diskuze vstupovat, eh, protože Eh, Joachim Celer odvedl opravdu výbornou, výbornou práci. Nicméně při studování tohoto dokumentu eh, mě zaujalo několik otázek, které bych eh, zde rád vypíchl a bohužel nebyl na ně dán dostatečný akcent. Já si osobně myslím, že podpora pod tímto opatřením nebyla dobře zvládnuta komise ani členské státy nedokázaly že zamýšlené výsledky dosáhly nějakých efektivních způsobů. za druhé tyto slabiny přetrvávají i v novém finančním období two thousand and fourteen až two thousand and twenty a to já zdůrazňuji já nebudu podporovat. já si u tohoto programu dělám velikánský vykřičník a opravdu chci ho i nadále sledovat další věc která se tady opakuje na této komisi neustále komise by měla ověřit předem že potřeby členských států jsou ospravedlněné. musí jít skutečně o projekty a opatření které povedou k prevenci lesních eh, požárů a přírodních katastrof. dále bych zde zdůraznil a to si myslím že komise si tuto větu může opravdu vytesat do kamene že komise by měla zlepšit svůj systém monitorování. poslední takovou připomínkou je že efektivní ověřování by mělo být na místě a měla by být zde kladena větší pozornost životnímu prostředí. já zdůrazňuji a podtrhuji to co žádá zpravodaj komisi o definování společných kritérií pro identifikaci rizik pro evropské lesy. Moc krát děkuji. Já sama jsem se zapsala na seznam řečníků, protože i já mám pár otázek. Já si říkám, máme 3600 20 a něco e, žádostí a 44 e, projektů už bylo uzavřeno, takže to mi připadá, že e, klasický efekt takového toho něčeho, co se veze, protože proč financujeme něco, co už vlastně bylo odvedeno i tak, tam přece něco nesouhlasí. Proč vůbec se do něčeho takového pouštíme takhle zpětně? A druhá otázka, to se týká Řecka a toho čísla jedna. Tam mám starost, protože u Řecka stojí nějaká částka, eh, tam máme celková částka, eh, veřejné přispění a u toho zbytku je tam nula, takže se táží komise, co to znamená protože i e, Řecko přece má vážný problém u lesních e, požárů. Tady sdílím obavy kolegy Javora, tam už jsem byla svědkem mnoha problémů. Takže jak to vypadá v případě Řecka? Vycházím z toho, to je otázka na účetní dvůr, že příloha jedna, že to jsou zřejmě miliony, protože v té německé verzi se tam píšou jenom eura takže pravděpodobně se jedná o miliony eur a nikoli jednotlivá eura. A druhá otázka, to bylo to Řecko. A třetí, to v čerpání těch prostředků. Tam máme tabulku z roku 2012, z konce roku 2012. Bylo by hezké mít aktuální situaci. Jak to vypadá v tom um, mezidobí? Jak se to vyvinulo, ta situace? A další otázka, prevence výdaje na prevenci v porovnání s tou obnovou. Máme členské státy, které jsou přímo vzorné v tom, že vydávají opravdu mnohem více na prevenci než na obnovu. A pak máme členské státy, které jsou na opačném konci toho spektra, například u Francie, kde jde maximum na obnovu a Španělsko, to je opačná situace. Já se domnívám, že spíše prevence, to by měla být ta priorita, nebo jsem jako laik na omilu. Máme nějaké předpisy, máme nějaké optimální poměry mezi tím, kolik bychom měli investovat do prevence a kolik do obnovy, do znovu budování těch lesů. Například Rakousko, tam je hodně na prevenci, málo na obnovu, to mi připadá správné, ale nevím, zda se nepletu, protože nejsem na lesy přímo odborník. Já mám jenom takovou tu jednu jedli v zahradě, tak se mě to odborníka nedělá, bohužel. Další otázka. Jak budeme uplatňovat ty naše poznatky na to nové účetní období? Předem děkuji za odpověď a vítám pana generálního ředitele Dmitru a hned vám dávám slovo. Děkuji. Thank you, Madam Chairman. Uh, first of all, the... Děkuji, paní předsedkyně. Komise vítá tuto velice důležitou zprávu, která se zabývá konkrétními opatřeními politiky rozvoje venkova. Konkrétně tedy se jedná o ochranu lesů, prostřednictvím prevence požáru a také obnovou. Také bych chtěl poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za konstruktivní dialog, který panoval během přípravy této zprávy. Děkuji rovněž zpravodaji za kvalitní pracovní dokument a doporučení, která učinil. Nechci se už vracet k tomu, proč jsou lesy důležité pro Evropskou unii a proč jsou lesy důležité také pro venkov, protože už to jste vysvětlil zástupce účetního dvora. Chtěl bych jenom zdůraznit, že těžba dřeva a zpracování dřeva má významnou roli v vytváření a uchovávání pracovních míst, v tom, jak podporovat růst ve venkovských oblastech a týká se to právě zejména malých a středních podniků na venkově, které se tomu věnují. Už bylo řečeno, že tedy na lesy působí negativně e, požáry, přírodní katastrofy a také třeba různé nákazy. A už Evropa má tedy dlouhou tradici v tom, aby obnovovala lesy nebo aby zabraňovala takovým případům, které vedou ke zničení lesů. Tato veřejná podpora je teď vynakládána prostřednictvím politiky pro rozvoj venkova v období 2007 až 2013 jsme měli speciální opatření, které členské státy velice dobře využily. Bylo již řečeno, že zde bylo 58 programů v 16 členských zemích. Chtěl bych ještě jednou připomenout, že politiky rozvoje venková se řídí eh, takzvaně sdíleným řízením tedy komise a členské státy se podílí na tomto řízení. Komise schvaluje vnitrostátní e, programy rozvoje venkova a členské státy odpovídají za provádění a výběr projektů a také zaručují efekty, nákladovou účinnost. Jsou to tedy členské státy a také regionální orgány. E, tato opatření Mm, je například tedy vynakládáno na ochranu různých protipožárních pruhy, probírka, mícení, to znamená speciální infrastruktura. A také například se tato opatření mohou používat na zřizování speciálních varovacích systémů před požáry. Tato podpora již byla zahájena před eh, nějakou dobou. Mezitím zde máme novou legislativu, která měla zlepšit situaci a myslím si, že je dobré, abychom při té příležitosti zlepšili některé nedostatky, které tam byly. Takže já bych teď chtěla zdůraznit, které věci jsme vlastně zlepšili a které věci se teď také přeskoumávají při přípravě nového období na, do toho roku 2020 období 2014 až 2020. Takže za prvé, došlo k rozšíření působnosti. Také druhá věc je tedy změna legislativy. Členské státy mají lépe cílit svou podporu, mají lépe vybírat projekty při této podpoře. Také bych chtěl ještě říct si, že zde došlo k dalšímu zlepšení, o kterém hovoří zpráva i ten samotný zpravodaj. Došlo ke zlepšení v monitorování a ve výkaznictví tím, že to máme nějaké nové monitorovací ukazatele a také jsme zavedli Eh, ještě podrobnější výroční zprávu a v té budoucí zprávě velice pečlivě přeskoumáme pokrok a podíváme se vlastně už na určité předběžné výsledky některých opatření. Teď bych se chtěla ještě vrátit k některým konkrétním prvkům. Budu hovořit o čtyřech věcech. Za prvé, společná kritéria pro stanovení rizika lesních požárů. Společně s pověřenými orgány členských států se zamyslíme nad tím, jak tedy co nejlépe stanovit tato společná základní kritéria, aby to tedy bylo přijatelné pro členské státy. Dále speciální platforma pro lesníky. Chtěl bych říci, že na evropské úrovni i na vnitrostátní úrovni už máme v rámci politik eh, mm, rozvoje venkova, máme speciální facilitu, která podporuje výměnu osvědčených postupů. Je to síť, Evropská síť pro rozvoj venkova a pak máme vlastně podobnou síť i na evropské úrovni. A tato síť se také má pod sebou také konkrétní jakousi monitorovací a hodnotící síť, v níž je možné vyměňovat si osvědčené postupy. Také jsem zmínil e, nutnost zlepšení monitorování a hodnocení. A u toho programování, my jsme teď ve fázi, že schvalujeme programy pro to další programovací období a v programech máme požadavek, podle něho členské státy musí lepším způsobem definovat potřeby a musí zdůvodnit eh, nutnost zásahů. A to tedy bude eh, v rámci každého toho projektu. Každý projekt, který překládá členský stát, velice bedlivě zkoumáme, zda je tato podmínka plně splněna. Rovněž bych chtěla říci, že velice pečlivě v tomto období budeme zkoumat, zda členské státy lepším způsobem zacelují podporu. Toto opatření je velice důležité a nás bude zajímat, jak v tom dalším budoucím období bude toto opatření zacíleno. Chtěl jsem říci, že z minulého programovacího období jsme se poučili a teď se pokusíme, aby ten nástroj byl lepším způsobem zacílen a aby účinnějším způsobem byly vynakládány veřejné peníze, jak tedy na protipožární ochranu, tak i na obnovu poškozených lesů. Velice děkuji za tuto důležitou zprávu i za zajímavou rozpravu. Pokud eh, bych ještě mohla odpovědět dotaz, který jste mi položili, respektive více dotazů, takže za prvé, mm, konkrétní přístup, o kterém o který budeme usilovat v tom novém monitorovacím přístupu. Už jsem říkal, že tam máme nový ukazatel v rámci monitorovacího a hodnotícího systému. Zajímá nás tedy oblast, na kterou je konkrétní projekt zaměřen a budeme také hodnotit speciální fáze provádění. Pak jste se ptali, jak je to s jednotlivými zeměmi, třeba jak je to s Řeckem. Řecko začalo toto opatření mm, zavádět až pozdě, nezačalo úplně na začátku. Takže když probíhal audit účetního dvora, tak to opatření v Řecku ještě nebylo plně uplatňováno. A mm, ohledně nějakých nejnovějších eh, čísel v Řecku, tak když se radím s kolegou, tak kolega mi říká, že v loňském roce nebo na konci tohoto roku to bylo v Řecku vynaloženo na tato opatření 3,8 milionů eur. Pak jste se tady na Francii a na to, kolik peněz jde na prevenci a kolik peněz jde na obnovu. Já se obávám, že nemám úplně přesná čísla, musím si to dohledat ale je pravda, že některé členské státy se zaměřují spíše na tu obnovu lesního potenciálu. A pokud si dobře vzpomínám, tak ve Francii právě mm, na začátku toho, obnov, toho programovacího období eh, došlo k nějakému obrovské větrné bouři, která zničila obrovské plochy, takže tam právě, pokud si dobře vzpomínám, tak vynakládali velké částky právě na obnovu těch lesních porostů, ale já se tedy tato čísla dohledám a informuji vás o tom podrobněji. Myslím si, že jsem zodpověděla všechny dotazy. Děkuji. Jestli mohu také něco říci, není tady žádné pravidlo, které by říkalo, kolik těch výdajů musí jít na prevenci a kolik na obnovu lesů. Nic takového není? The measure is a program at the, in total. Ano, to opatření všechno sčítá dohromady. Sčítají se všechny operace. Můžeme se podívat třeba na jednotlivé programy, tam se to pak dá rozčlenit a můžeme se na to podívat, kolik peněz šlo na obnovu, kolik šlo na prevenci, ale samotné, to, to samotné opatření nepřipisuje uh, kolik eh, procent má jít na obnovu a kolik na prevenci. Takže pouze když spolupracujeme s členskými státy, tak se pak můžeme podívat na co konkrétně šly ty peníze, ale ex ante to mm, nějakým způsobem um, přikázat nemůžeme. Výborně, takže si každý dělá, co chce. Teď bych se chtěla ještě vrátit k otázce, proč tolik projektů bylo financováno poté, co byly uzavřeny té zprávě stojí, že 3600 eh, žádostí o podporu bylo podáno a z toho více než 400 bylo těch projektů, které již byly ukončeny v tom <clears throat> okamžiku podání té žádosti, takže to je klasický efekt toho, že se ty prostředky využívají účelově, tedy nevyužívají účelně. As I mentioned in my intervention, uh... Jak jsem říkal už v úvodu, tak eh, máme zde sdílené řízení. Takže výběr projektů a rozhodnutí eh, to, o to rozhodnutí o tom, kdo bude financován, jaké projekty budou financovány, tak toto rozhodnutí eh, činí členské státy. To jsou rozhodnutí, která dělají členské státy v tomto procesu. Výborně. To je eh, odpověď, eh, která se zaslouží určitě pozornost a teď dám slovo kolegovi, který požádal. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve k té vaší první poznámce týkající se Řecka. Souhlasím eh, s odpovědí komise, že Řecko není zapojeno do tohoto opatření a to proto, že nevyužilo prostředky tohoto programu. A k vaší druhé otázce, tedy k těm údajům v příloze 1, ty jsou v tisících eur. A co se týče čerpání, tak eh, to nejde nalézt na internetu. To nebylo ani eh, v zadání našeho auditu. Teď ještě dávám slovo panu zpravodajovi. Děkuji, paní předsedkyně. A Děkuji také za eh, vysvětlení účetního dvora a komise, za také příspěvky paní Kalembach pana Jaduta, pana Zdechovského. <clears throat> Pane Javora, paní eh, Kalembach, ta, v té zprávě účetního dvora šlo o ten rozpočtový postup a o tom týkající opatření 1026, ale šlo také o to, abychom v Evropě měli nějakou lesní strategii nebo strategii na rozvoj lesu. A proto bychom se měli zamyslet nad tím, jak to dosáhnout. To je také správné to, co říkal pan Javor, a to jsem říkal i já na úvod, že eh, asi se pečuje jinak o les ve Španělsku, než o les ve východním Polsku. A pokud eh, jsme v minulosti přišli o cené nebo hodnotné lesy a teď tam eh, je vysazen rychle rostoucí les, který eh, má jenom sloužit k kácení. To jsem eh, zažil na Vyhorlatu na Slovensku, eh, kde se vytěžilo dřevo na svazích. Tam to bylo velmi hodnotné dřevo. To, ale teď tam byly nasázeny stromy, byly to buky a teď tam byly nasázeny jiné stromy. Jde ale o to, že toto opatření má sloužit dvěma účelům, jednak prevence a také eh, obnově a obojí eh, bychom od sebe neměli oddělovat, protože když se eh, odehraje nějaká přírodní katastrofa, tak ten požár postihne nějakou suchou oblast, potom tam napadne sníh nebo eh, tam eh, způsobí škody vychřice a potom je potřeba odhadnout ty škody. Otázka jak se mají ty škody odhadovat. Eh, znamená to, že potom na základě té katastrofy je možné tam více těžit a získá, je z toho nějaký zisk, nebo je potřeba kalkulovat tu škodu také s výhledem do budoucna, že je potřeba obnovit ty porosty. Uh, Eh, na tom bychom eh, se museli dohodnout. A k tomu potřebujeme také jako nějaké kontrolní mechanismy a povinnost eh, informovat. A k to, co požadoval pan Javor, tedy, že ty státy, že české státy by měly mít povinnosti v této oblasti. Jsou to regiony, by měly provádět eh, ten rozvojový program pro, venkovskou, pro venkovské oblasti. K tomu by měla sloužit dokumentace. údaje by tedy měly být jasné a ty opatření, která se mají podnikat, eh, jsou také popsána. A potom dále spíše o to, jak se to provádí. Tam to asi nefunguje úplně dobře. Eh, nebo byla zjištěna pochybení a proto bychom měli důrazně tlačit na to, aby eh, došlo ke zlepšení. Jsme na začátku finančního období, takže je ještě čas na to, abychom se poučili z těch chyb, ke kterým došlo v předchozím finančním období, aby se to nepřejímalo do toho současného. Děkuji vám. Tím jsme na konci projednávání tohoto bodu našeho programu a teď se dostáváme k bodu číslo 6. Eh, hlasování o našem stanovisku pro hospodářský výbor. Týká se do Evropského fondu pro evropské strategie, eh, pardon, pro strategické investice. Eh, připravte si hlasovací karty a také se připravte hlasovací seznamy. Tak zjistíme, kolik tady máme hlasovacích karet. Uděláme si zkoušku. Můžete to zmáčknout, cokoliv, jakékoliv tlačítko. zkušební hlasování. Všichni, kteří chtějí hlasovat, tak prosím, vyzkoušejte vaši kartu. Ať víme, eh, nebo ověříme, že tady žádná politická skupina nemá někoho navíc. Pan zpravodaj to jede tady není, ale já doufám, že i přesto si bez něj poradíme. Eh, článek 1, odstavec 1, pod odstavec 2, 49. Kdo je pro? Proti? Přijato. 48, kde pro? Proti? Zdrželi se. E, zamítnuto. 47, kde pro? Proti? Ověříme to elektronicky, ať zjistíme, jaká je tady situace. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 50. Jde pro. Proti. Drželi se. Přijato. 51. Takže ověříme 50 elektronicky. Končím hlasování. Přijato. 51, krát pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 52, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 53, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 54 s ústním pozměňovacím návrhem. Jsou tady nějaké námitky proti té ústní změně? Není tomu tak, takže kdo je pro? Proti? Uděláme to elektronicky, prosím. 54 s tou ústní změnou. Končím hlasování. Přijato. Číslo 3, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 55, kde pro? proti, drželi se přijato. 56 jde pro, proti, drželi se zamítnuto. 57 kde pro, proti, drželi se přijato. 58 jde pro, proti, drželi se přijato. 59 kde pro, proti, drželi se přijato. 60 kde pro, proti, drželi se přijato. 61 jde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 62 jde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 63 jde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 64 jde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 65 eh, jde pro, proti, zdrželi se. Přijato. 66 jde pro, proti, zdrželi se. Přijato. 69, kdo je? Tady je ústní pozměňovací návrh. Jsou tady nějaké námitky? Není tomu tak. Dobře, eh, pokud je tady námitka, tak to nemůžeme přijmout, takže budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu bez eh, ústní změny. Kdo je? Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 67 odpadá. 68. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 70. Kdo je pro? Ověříme elektronicky 70. Hlasujte, prosím. Končím. Přijato. 71 Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 72 jde pro, proti. Uděláme to elektronicky. 20, eh, 72, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 73 jde pro, proti. Drželi se. Přijato. 74 jde pro, proti. Drželi se. Zamítnuto. 75 jde pro, proti. Drželi se. Zamítnuto 76 s ústním pozměňovacím návrhem. Jsou tady nějaké námitky proti tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak? Ne pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 77 jde pro. Proti. Ověříme elektronicky. 77. Hlasujte, prosím. Zamítnuto. 79, kde pro? Proti. Elektronicky, prosím. 79. Končím hlasování. Přijato. 78 odpadá. 80 kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 81. Pardon, 83 ne pro proti, drželi se přijato, 81, kdo pro, pro, proti, drželi se přijato, 82, kdo pro, proti, drželi se přijato, 84, kdo pro, proti, drželi se přijato, 85, kdo pro, proti, drželi se Přijato. 86 eh, jde pro. Proti. Zamítnuto. 87 jde pro. Proti. Drželi se. Přijato. 88 jde pro. Proti. Drželi se. Přijato. 89 jde pro. Proti. Drželi se. Přijato. 90 jde pro. Proti. Drželi se. Přijato. 91, kdo pro, proti, zdrželi se. Přijato 92, kdo pro, proti, zdrželi se. Přijato 93, kdo pro, proti, zdrželi se. Přijato 94, kdo pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 95, kdo pro, proti, to musíme ověřit elektronicky, 90 eh, 5, prosím. Končím hlasování, bylo to přijato. 96, kde pro? Proti. Ověřím elektronicky. Ještě jeden chybí. Končím hlasování, zamítnuto. 97, kde pro? proti, drželi se zamítnuto, 98, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto, 99, kdo je pro, proti, drželi se přijato, 100, kdo je pro, proti, drželi se přijato, 101, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto, 102, kdo je pro, proti, Ověříme elektronicky. 102. Končím hlasování. Přijato. 103, kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. 104, kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. 105, kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 106, kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato 107, kdo je pro? Proti, drželi se. Zamítnuto 108, kdo je pro? Proti, drželi se. Přijato 110, kdo je pro? Proti, drželi se. Zamítnuto 109, kdo je pro? Proti, ověříme elektronicky 109. Končím hlasování. Zamítnuto. 111. Tady je ústní pozvací návrh. Jsou nějaké námitky? Není tomu tak, takže s tímto návrhem bude pro. Proti. Drže se. Přijato. 113. Tady je také ústní poznací návrh. Je proti tomu někdo? Není tomu tak, jde pro. Proti. Drželi se. Přijato. 112, kde pro. Ten odpadá, takže 114, kde pro proti, zdrželi se přijato, 116, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 115, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 117, kdo je pro, proti, ověříme elektronicky, takže 117, hlasujte prosím. Končím hlasování zamítnuto, protože je to nerozhodně. 18, lidé pro, proti, drželi se přijato. 119, kde pro, proti, drželi se přijato. 120, ne pro, proti, drželi se přijato. 121, kde pro, proti, drželi se Myslím, že to bylo přijato, ale musíme to ověřit eh, elektronicky, takže 121. Končím hlasování. Bylo to přijato. Co 122 jde pro, proti, drželi se, přijato. 123, kdo je pro, proti, zdrželi se. No, pravděpodobně přijato, ale ještě si to ověříme, tedy 123 ještě jednou. Ale ano, zamítnu to přece jen. 124 pro, proti. Pravděpodobně to dopadne stejně, asi zamítnu to, ale ověřujeme. Končí hlasování? Ano. Vypadá to stejně. 125 pro, proti. Zdrželi se přijato. 126. Ve dvou částech. První část pro, proti zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 127 pro, proti, zdrželi se, přijato. 129 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 128 pro, proti, zdrželi se, přijato. 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 zdrželi se, přijato. 142 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 143 pro, proti, zdrželi se, přijato. 144 pro, aha, aha, to je to tež, dobrá. Dobrá, tak to nám stačilo jednou, hlasovat jednou, omlouvám se, 145 pro, proti, zdrželi se, přijeto. 146 pro, proti, zdrželi se, přijeto. 147 pro, proti, zdrželi se, přijeto. 148 pro, proti, zdrželi se, přijato. 149 pro, proti, zdrželi se, přijato. 150 pro, proti, zdrželi se, přijato. 152 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. 153. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. E, Pozměnit návrh 6 pro? Ne. Rovněž odpadá. Děkuji za radu. Omlouvám se, říká předsedkyně 151 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 100, 54, to je ústní pozměňovací návrh, jsou námitky, nikoliv, takže pro, proti, zdrželi se, přijato. 156 tímto odpadá a rovněž poslanec návrh 7, 155 pro, proti, zdrželi se. To si musíme ověřit. Asi přijato, ale pro jistotu ověřujeme. Ano, přijato. 157 pro, proti, zdrželi se přijato. 158 pro, proti, zdrželi se přijato. 160. Aha, takže ten nám odpadá. 159, ten je kompatibilní. Pro, proti, zdrželi se přijato. Osmička. Pro, proti, zdrželi se přijata to je totéž, tady ten další, takže to už nemusíme hlasovat. 162 pro, proti, zdrželi se, přijato. 163 pro, proti, zdrželi se, přijato. 164 pro, proti, zdrželi se, přijato. 165 pro, proti, zdrželi se, přijato. 166 pro, proti, zdrželi se, přijato. 167 pro, proti. Um, mohli byste hlasovat ještě jednou elektronicky o 167, prosím. Končím hlasování. Přijato. 168 pro, proti, zdrželi se, přijato. 169 pro, proti, zdrželi se, přijato. 170 pro, proti, zdrželi se, přijato. 172 pro, proti, zdrželi se, přijato. 171 ten odpadá, 175 pro. To si ověříme elektronicky, takže 175 ještě jednou elektronicky, prosím. Končím hlasování a zamítnu to. 174 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 176 pro, proti, zdrželi se, přijato, schváleno. 173 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 177 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tady máme jako další kompromis. Ještě s přídavkem kolegy Gajera, takže budeme hlasovat o kompromisu. Kdo je pro tento kompromis? Pro? proti, zdrželi se. Většina je pro, tím nám odpadá celá řada jiných pozměňovacích návrhů. Například tady máme různé a pokračujeme 185, pokud tady vidím správně, říká paní předsedkyně. Ano, Mám to správně. 170, 185 pro, proti. Pro jistotu elektronicky. 185. Elektronicky končím hlasování. Přijato. 186. Tady ve dvou částech. Hlasujeme o první části pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijata. 187 pro, proti, zdrželi se, přijato. 188 pro, proti, zdrželi se, přijato. 189 pro, proti, zdrželi se, přijato. 190 pro, proti, zdrželi se, přijato. 191 pro, proti. To si pro jistotu ověříme. Elektronicky připadá mi, že zřejmě schváleno, ale uvidíme. Končím hlasování. Schváleno. 192 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 193 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 194 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 195 pro. Proti. Ještě jednou elektronicky 195. Končím hlasování. Přijata. 196 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 197 pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 198 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 199 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. A nyní 200 pro, proti. To si pro jistotu ověříme eh, elektronicky. Eh, pozměňovací návrh 200 pravděpodobně schválen, ale uvidíme. Končím hlasování. Zamítnut. 201 pro, proti, zdrželi se, přijato. 202 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 203 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se schválen. 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 12 pro, proti. Tady ještě o 12 se hlasujeme elektronicky. Je to těsné. Končím hlasování. Zamítnuto. 14 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 16 pro, proti, zdrželi se přijato, 17 pro, proti, zdrželi se přijato, 18 pro, proti, zdrželi se přijato, 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 20 pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 21 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 22 pro? Proti? Tady ještě jednou 22 elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Dobrá. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, tady ještě jednou elektronicky o 26 hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 30 pro, proti, zdrželi se přijato, 29 pro, proti, zdrželi se přijato, jednička pro, proti, zdrželi se přijata, 32 pro, proti, Tady bych si to ráda zkontrolovala elektronicky. 32. Hlasujte, prosím pravděpodobně schváleno? Ano, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se přijato. 33 pro, proti, zdrželi se schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se přijato. 35 pro, proti, zdrželi se přijato. 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka, ta odpadá, 39 pro, proti, zdrželi se, asi přijato, ale pro jistotu si to ještě ověříme. Hlasujte o 39, prosím. A končím hlasování. Přijato. Schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se. Rovněž ověřujeme 1,40, prosím. Děkuji vám, kolegové. Ještě jeden hlas nám schází. Výborně schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se, stejnou většinou přijato, 43 pro, proti, zdrželi se, přijato, schváleno. Nebo ještě si ověříme i tu 43. Zda opravdu jste ji schválili. Ano, dokonce i velkou většinou, omlouvá se paní předsedkyně 44 pro, proti, zdrželi se, přijata, 45 pro, proti, e, zamítnuta, 46 pro, proti, zdrželi se, schválena. A přicházíme ke konečnému hlasování. Hlasujeme jmenovitě a elektronicky. Zahají hlasování. Uzavírám hlasování a přijato 20 hlasy, 2 hlasy proti, 3 se zdrželi. Blahopřeji zpravodaji a e, podle našeho pohledu nyní bude nařízení o FC vypadat mnohem výrazněji, bude lépe vyprofilovaná. Děkuji vám, kolegové, za hlasování. Jsme u konce dnešního zasedání. Přeji vám krásný večer. Zítra v 9 pokračujeme a děkuji za svižnou a flexibilní spolupráci. Paní předsedající rovněž děkuje tlumočníkům. Zítra začíná